Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové, prosím, posaďte se. Jste připraveni tak, abychom mohli začít? Dovolte mi, abych zahájila naše dnešní zasedání výboru REGIT. Začneme tím, že schválíme pořad jednání. Zároveň bych všechny ráda požádala, aby se posadili. Nejprve přijmeme pořad jednání naší dnešní schůze. Jsou nějaké návrhy, výhrady? Ne. To znamená, že pořad jednání můžeme považovat za schválený. Schválení zápisu ze schůzí, které se konaly 16. 17. března a 18. 19. dubna tohoto roku. Návrh zápisu je k dispozici online. Jako obvykle tomu bude tak, že pokud v průběhu dnešní schůze nebudou vzneseny námitky, budou zápisy považovány za schválené. Jsou nějaké výhrady? Ne. Sdělení předsedkyně mám dvě informace. Máte tyto karty, našli jste je na stol, stole. Dneska je v Bulharsku zvláštní stát, eh, svátek, v Bulharsku a ve slovanských zemí. My si dneska připomínáme slovanskou abecedu, eh, naši kulturu, naše vzdělávání, to znamená, že jsem vám to chtěla ukázat. Mohla byste to prosím vysvětlit? Mohla byste vysvětlit ten text, protože nevím, co je tam napsáno. To je naše abeceda. Azbuka. Ano, můžete to použít a můžete se naučit psát bulharsky nebo rusky, tedy azbukou. 300 milionů lidí na světě používá právě tuto, toto písmo, tuto azbuku. To znamená, že se můžete připojit k těm, těmto lidem. To byla první věc. Děkuji vám za to, že jsem vám to mohla představit, protože si myslím, že je dobré připomínat si vzdělávání, kulturu, literaturu. To je příjemná záležitost každé země. Druhá informace se týká naší cesty, naší delegace do Ukrajiny eh, eh, a do Chorvatska. Program mise v Chorvatsku zahrnuje setkání v Zářebu s parlamentním výborem pro regionální rozvoj, s eh, příslušným ministrem a obchodní komorou. A v Šibeníku se setkáme s místními orgány a navštívíme projekty financované ze strukturálních fondů. Sekretariat zašle členům do konce tohoto týdne písemnou zprávu. Delegaci vedl pan Gucolino, co by místo předseda výboru Regi. A ráda bych, vám, ráda bych mu v tuto chvíli předala slovo, tak aby nám o té cestě něco řekl. Nicméně tu dneska není přítomen. Dalšími členy byli pan Fanistroj, pan Novakov, paní Maletič a paní Tomašič. Je z nich někdo přítomen, tak aby nám něco řekl? Eh, pan Van prosím. Ano, velmi stručně. O této cestě, o této delegaci vidíte, že eh, tato země tedy vstoupila do Unie v loňském roce začaly využívat evropské fondy a tím tady zahájili nové období, velmi dynamické období. A všechny ty organizace, ministerstva mají v tuto chvíli hodně práce. Svoje úkoly plní skvěle. V tuto chvíli vláda eh, provádí nové programování, což je velmi důležité mění eh, svůj program na programové úrovni a již byly uzavřeny dohody s partnery. Je potřeba tedy provést nové programování a proto jsme tedy velmi intenzivně diskutovali s tamnějším parlamentem a s tamnějšími ministerstvy eh, o tom, jak bude ten reprogramming povídat, eh, vypadat. Je tedy je to tedy velmi důležité, pokud hovoříme o flexibilitě, tak je to eh, pravda, ale zároveň si musíme uvědomit, že to může být zpěto s určitou nejistotou. Druhá věc. schopnost práce v těch regionech, ve městech a e, v té zemi obecně e, je podmíněna tím, že se jim podaří najít dobré lidi. My jsme hovořili s mnoha mladými lidmi, kteří jsou na počátku své kariéry, pracují rok nebo dva a následně tedy odejdou z veřejné zprávy do, na soukromý trh což je tedy velmi obtížná situace. Já jsem z Nizozemska, kde jsou eh, platy vyšší, lidé mají rádi svoje zaměstnání. A tady je to tak, že ta práce ve státní správě eh, slouží jako jakýsi odrazový můstek, tak abyste později získali lepší práci. Což byla velmi důležitá věc, velmi důležitý poznatek. My jsme zároveň měli možnost navštívit dva regiony a viděli jsme, že některá města se e, vyvíjejí velmi dobře díky fondům a jiná města jsou v takovém velmi závažném přechodném období, především venkovské oblasti, kde stárné obyvatelstvo snaží se zachovat služby a zároveň eh, je tu velké napětí a oni s velkou nadějí vzhlížejí směrem k Evropě. Oni s tím nemají takovou zkušenost, protože neměli tak komplexní pravidla. Eh, pokud jde o regulaci, snaží se tedy dostat veškerým požadavkům na plánování. To znamená, že je potřeba se zaměřit na tu změnu myšlení. To, ten, ta změna Eh, programování by tady v tuto chvíli neměla přinášet tak zásadní změny. To je první věc. Druhá věc, eh, kapacity a třetí, skutečné potřeby. Musíme se zamyslet nad tím, jestli skutečně eh, plníme potřeby těch lidí, především ve venkovských oblastech. Ale jinak, paní předsedkyně, mohu říci, že to bylo velmi pěkně zorganizováno. Já už jsem dneska kolegům řekla, že, řekl, že že to bylo tedy pěkně zorganizováno, že, ty, mm, že ta pravidla byla dobrá. Hodně jsme se toho naučili, hodně jsme se toho dozvěděli a e, těším se na písemnou zprávu, protože v těchto zemích se toho můžeme hodně naučit. Je dobré, že tam naše delegace jezdí. Děkuji za tu přípravu, za tu organizaci. E, a to je všechno. Děkuji. Ano, děkuji, pane van Nistelrooy. Dneska tu máme zástupce z Evropské komise, paní Debugenos. Chtěla byste k tomu něco říci? Prosím. Yes, good afternoon. Přeji hezké odpoledne, jmenuji se Sene Bidems. Děkuji vám za eh, příspěvek a za to, že jste navštívili Chorvatsko. Eh, já myslím, že jste hezky stanou situaci, takže je to země, která, mm, eh, řekla bych, investuje hodně úsilí přátel a snažíme se profitovat co nejvíce z tohoto, ale jsme v takové fázi učení se. A Druhá strana stojí před jinými potížemi a jedna z velkých potíží je právě schopnost eh, přitáhnout expertízu, dobré lidi a také si je ponechat. A v současné chvíli se snažíme eh, spolu s nimi zvážit, jaký typ konkrétních opatření eh, by se dala učinit, abychom usnadnili toto získávání lidí, abychom je více přitáhli, abychom jim byli schopni řádně zaplatit a také, abychom tady mohli je odměnit na základě jejich výkonu, tak abychom měli se mohli na to soustředit i v rámci sektoru. Takže to je jeden z pilí pilířů, řekla bych, na kterém se pracuje. Také eh, jsme se pokusili eh, zvýšit jejich povědomí nebo pozornost. Musí se tady standardizovat systém, zjednodušit, eh, protože jsme sami viděli, že celý systém je no, obtížný, těžkopádný a musíme být trošku flexibilnější a přitom by to mělo být takové uměrné, tedy ten systém by měl fungovat účinným způsobem. Velmi intenzivně na tom pracujeme. A pak bychom chtěli uschopnit řídící úřady a takové operativní složky, a tak, aby byli schopni zvládnout tento projekt, protože v tuto chvíli musím říct, že se nacházejí v takové rané fázi, na začátku musí se to rozvinout a není to tak úplně jednoduché, protože eh, teď eh, nemají Mm, e, e, zase tolik e, zrálých projektů, které by, byly, které by se chystaly. Takže oni musí rozvinout tento plán projektu a musí být byl velmi flexibilní a proto se musí zvýšit, zlepšit schopnost rozhodování a schopnost řídit projekty. Takže toho mají hodně na stole, ale musím říct, že ty věci berou velice vážně a teď se teď definují národní akční plán protože vidí tady potřebu něco udělat, musí si sami pomoci, musí profitovat ze zkušenosti přátel. Je potěšení s nimi spolupracovat, musím říct, a oni na těch věcech pracují. Děkuji. Děkuji. Děkuji, zprávu očekáváme. Je to zpráva, kterou sekretariát připraví a zašle všem eh, členům výboru REGI. A teď budeme pokračovat hlasováním. Můžeme prosím hlasovat. Dnes budeme nejprve hlasovat eh, o zprávě vlastní iniciativy eh, Evropská teritoriální spolupráce, eh, osvědčené praxe a inovativní opatření. A zpravodajkou jsem já. A začneme hned kompromisem číslo jedna. Jste připraveni, prosím, hlasovat? Ano, děkuji. Kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Je přijato. Kompromis eh, dvě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis tři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis čtyři. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 35. Pro. Ano, pozměňovací návrh 35. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 36. Pro. Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 5. Pro. Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 33 pardon, 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 42 pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď přejdeme kompromisu 7. Tak, kompromis 6, 6 mluvám se. Bylo to moc rychle, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromisní návrh 7, pro, proti, eh, zdrželi se, přijat. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 60 mm, pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 61 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 9 eh, pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 68 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 69 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 75 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 11 eh, pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 91 pro, proti, zdrželi se Přijat. Kompromis 14 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis 15 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis 60 pro. Eh, proti. Zdrželi se. Přijat. To byl 16. Kompromis 17 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis 18 pro proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 19, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 20, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 21, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 22, pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 136 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 143 pro, proti, zdrželi se, přijat. 144 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 148 pro, proti, zdrželi se přijat. 149 eh, pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 150 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromisní návrh 26 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 159 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 29. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromisní návrh 165. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 166 pro, proti, musíme ověřit. Pozměňovací návrh 166. Ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. A bylo to přijato. Pozměňovací návrh 167. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 30. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 172. Pro, proti, Zdrželi se, myslím, že to bylo zamítnuto, ale musíme ověřit elektronicky. Eh, ověřujeme pozměňovací návrh 172. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Bylo to zamítnuto. Kompromis 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 100. Um, uh, 76 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 32 pro, proti, zdrželi se přijat. Poznací návrh 100, 79 pro, proti, zdrželi se přijat. 180 pro, proti, zdrželi se přijat. 181 pro, proti, zdrželi se Přijat. 182 pro, proti, zdrželi se, přijat. První eh, část pro, eh, proti, zdrželi se přijat. Druhý pozměňovací návrh eh, pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní text, eh, pozměňovací návrh 4, pro, proti, zdrželi se, musíme ověřit. Pozměňovací návrh 4 úvodního textu elektronické hlasování. U zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. A bylo přijato. Mluvám se. Pozměňovací návrh 6. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Kompromis 33 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se. Musíme ověřit. Pozměňovací návrh 12 elektronicky ověříme. Zahajuji hlasování. Končuji hlasování. A bylo zamítnut. Pozměňovací návrh 13 a 14 v jednom bloku hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromis. Musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu 15. Dobrá, tak 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se Zamítnut. Kompromis 34 eh, pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 19, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijat. A teď konečné hlasování elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. Je, milí tam mám, je to ještě jedna osoba z EPP. A musíme opakovat hlasování. Je mi líto. Ano, děkuji, děkuji vám za podporu, ale musíme zopakovat hlasování. Um, ukončíme toto hlasování, prosím, a budeme opakovat konečné hlasování. Zahajuji tímto hlasování. The vote is closed. Končuji hlasování. A zpráva byla schválena. Přijata. Děkuji vám. A teď budeme pokračovat ehm, přípravou povolební revize víceletého finančního rámce na období 2014 až 2020, příspěvek parlamentu předcházející návrhu komise naším zpravodajem paní Krell. Chtěla byste něco říct? Tak začneme přímo hlasovat. Uh, and we begin with the compromise. Začneme kompromisním návrhem číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Eh, pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. I'm sorry. Omlouvám se, pozměňovací návrhy 11 a 12 jsou pokryty kompromisními návrhy, kompromisním textem.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 Pozměňovací návrh 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 8. Opět dílčí hlasování ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Prosím. Jenom technická poznámka. Bylo to správně oznámené, ale jak ten eh, seznam EPP eh, e vypadá? Protože já se tu řídím podle vynikajícího seznamu, ale k jiné zprávě. Prosím, pokračujte. Děkuji mnohokrát. Takže můžu jít domů. Děkuji za to, že můžeme všichni společně jít domů. Second part. Druhá část osmičky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnut. Kompromis 9. Oddělené hlasování. Nejdříve o první části, kdo je pro, proti, strželi se, přijata. Druhá část, kdo je pro, proti, strželi se, přijata. Kompromis 10. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 73, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to přijato, ale zkontrolujeme to elektronicky. 73 kontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je přijat. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijat. A nyní závěrečné elektronické hlasování, které teď zahajuji. Končím hlasování. A stanovisko je přijato, blahopřejeme. Budeme pokračovat stanoviskem pana Novakova. Jak nejlépe zvládnout potenciál vytváření pracovních míst u malých a středních podniků. Pane Novakové, přejete si něco poznamenat? Ne, děkuji. Takže budeme hlasovat. Začneme kompromisním návrhem 1. Pro, proti, zdrželi se Přijat. Pozměňovací návrh 10. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 11 pro, proti, zdrželi se, Musíme to zkontrolovat elektronicky. Hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu 11. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Hmm. And it is rejected. Je zamítnut. Amendment 16. 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že zamítnout, ale zkontrolujeme 16 elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je přijat. Tak se omlouvám. Kompromis 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 29. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Zkontrolujeme to. Zkontrolujeme to raději, protože nejsou dostatečně vidět ruce. Pozměňovací návrh 29. Hlasujeme elektronicky, prosím. Končím hlasování. Je přijat. 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je přijat. Kompromis čtyři. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 37. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 39. Kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijat. 40, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 41, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 42, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 43, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 46. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Přejete si kontrolu. Budeme kontrolovat 52 elektronicky, prosím. Končím hlasování. Přijat. 54. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 55. Pro, proti, zdrželi se, Přijat. 56, 7 jsou identické, hlasujeme je společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuty. 59, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 60 pro, proti, zdrželi se, přijat. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 6, pro, proti, zdrželi se, přijat. Nyní budeme hlasovat eh, elektronicky o celém textu. Zahajuji hlasování. Hlasovali jsme o 44, o pozměňovacím návodu 44. O něm jsme nehlasovali. protože jsme přijali pozměňovací návrh 29. Prosím. Takže následuje závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A stanovisko je přijato, blahopřejeme. Půjdeme dál. Přístup k financím pro malé střední podniky a nárůst ve diverzitě financování malých středních podniků v, kapitál, v Unii kapitálových trhů. Pane Jolone, nepřejete si k tomu něco říct? Ne. Takže k tomu nemáte žádné příspěvky. Začneme kompromisem jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Jedenáctka. Pozměňovací návrh jedenáct. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme to zkontrolovat. Jedenáctka elektronicky kontrolujeme, prosím teď. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 12. kde pro? Proti? strželi se? Zamítnut. Kompromis 2. Pro? Proti? strželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 28, to je ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak, děkuji, takže budeme hlasovat o 28 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh. Ne, kompromisní návrh čtyři, nyní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis pět, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 58. Tam je ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak, takže hlasujeme o 58. se s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 77, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 80, kdo je pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme to elektronicky, kontrolujeme 77. Předsedkyně se omlouvá, ne, je to 80. Hlasy má 80 elektronicky. Je zahájeno hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? přijat. 71, kdo pro, proti, zdrželi se, zamítnut. A nyní následuje konečné hlasování, závěrečné hlasování elektronicky, zahajuje, je zahájeno hlasování. Končím hlasování. A stanovisko je přijato, blahopřejeme. A tímto dokončíme naše eh, hlasování. Následuje setkání s panem Katajnenem, místopředsedou komise. A to je ve čtyři hodiny. I'm sorry. I'm sorry. I'm too... We have, we have... Přeskyně říká, omlouvám se, máme výměnu názorů. Okay, we continue our work. Budeme pokračovat v práci. Chtěla bych vás požádat o pozornost. Děkuji vám a můžeme pokračovat dalším bodem na pořadu jednání, to je výměna názorů o, z Fondu solidarity eh, Evropské unie. Pan Čiko, náš zpravodaj, je přítomen a je připraven prezentovat prvotní návrh. Prosím, máte slovo. Řečník hovoří mimo mikrofon. Sente. Už jsem slyšet. Fond Solidarity Evropské unie pochází z roku 2002 a nemůžeme předvídat všechny naléhavé situace a katastrofy. Nicméně můžeme se pokusit zajistit to, že bude probíhat snadněji eh, případné eh, vyřizování škod. Víme, že dochází k mnoha eh, fázím v katastrofách, protože nejdříve se hledí bezmocně na to, co se děje, je zapotřebí poskytnout naléhavá, naléhavé a nouzové služby. Následuje další fáze a ta nás zajímá nejvíce v našem případě, protože jakmile skončí ta první pomoc, tak oběti katastrof musí čelit škodám. Ehm, tento text je velice eh, faktický. My jsme se v té zprávě snažili, aby náš výbor zvážil skutečnost, že oběti se mohou cítit opuštěné. A musíme tedy zhodnotit všechny možné kroky, které můžeme poskytnout. Nařízení pro fond bylo, byl změněn, aby se zlepšilo jeho fungování. A já vítám tato zlepšení přinesené daným nařízením, například rozšíření termínu pro žádání očkodného z 10 na 12 týdnů, eh, administrativní procedury byly sníženy a do 6 týdnů má komise zvážit, Evropská komise má zvážit eh, situaci a rozhodnout. Eh, to tedy přináší zkrácení této doby hodnocení. Eh, navíc je tu stanoven eh, práh 30 milionů eur. Eh, Evropský parlament má tedy zhodnotit tento text Evropské komise ohledně fondu Solidaritu, Solidarity a hm, prostředků poskytnutých v roce 2014. Žádostí tehdy přišlo 13 v průběhu roku. Z nich sedm bylo přijato, dvě byly zamítnuty a čtyři byly Eh, odloženy na rok 2015. Evropská komise v roce 2014 poskytla 127 milionů eur v, v podobě fondu Solidarity. Eh, poté, co jsme proskoumali zprávu od komise a na základě různých kontaktů s regionálními a místními orgány, eh, bych se chtěl zastavit o následujících prvků. Mechanismus Fond Solidarity představuje nutný nástroj tomu, abychom mohli reagovat na závažné katastrofy na území EU. A to prostřednictvím financování nutných eh, záchranných eh, eh, operací, operací zaměřených na znovu zprovoznění um, vodohospodářských služeb, eh, elektrický, eh, elektrického proudu a dalších eh, infrastruktur. Tedy je zapotřebí reagovat na katastrofu tím, že se opraví a znovu uvolní jednotlivé infrastruktury. Je zapotřebí provádět čistící služby na základě toho, co bylo eh, ve Francii, Itálii, Řecku a ve Slovensku. Můžeme říct, že tyto katastrofy eh, silně poškodily eh, tyto země. Například v Sardinii v roce 2013 došlo k záplavám, bylo tam více než 13 mrtvých a více než 1600 dočasných vystěhovalců. K tomu samozřejmě zapotřebí připočíst ekonomické škody, které musí čelit jak občané, tak podniky. Téměř ve všech případech byly tyto katastrofy koncentrovány na jich Evropy, které ty, a tyto země a tyto regiony již byly silně stiženy ekonomickou eh, krizí. Co se týče lhůty pro eh, odškodné, což je mm, mm, v textu eh, komise, k uvolnění prostředku je zapotřebí příliš ještě dlouhého období. Proto je zapotřebí, aby zpráva Evropského parlamentu se zaměřila na potřebu zlepšit efektivitu a rychlost administrativních postupů zaměřených na uvolnění prostředků z fondu. Ano, ono se sice hovoří o šesti týdnech, ale například u nás na Sardínii po těch záplavách v roce 2013 Sardinie musela čekat rok a půl, než dorazily finanční prostředky. Od listopadu 2013, kdy podali žádost, museli čekat až do roku 2015, což je objektivně příliš dlouhá doba, eh, abychom, na to, abychom mohli předejít pocitům opuštěnosti, zapomenutí ze strany občanů. Měli bychom tedy snížit byrokratickou zátěž tak, aby od okamžiku, kdy dojde ke katastrofě, do chvíle, kdy tedy stát nebo region obdrží pomoc, a Současně eh, místní a regionální orgány musí také usnadnit své vnitřní postupy. Zlepšení efektivity Fondu Solidarity můžeme dosáhnout úzkou spoluprací mezi členskými státy a místními a regionálními orgány, eh, kterých se daná katastrofa týká. A ještě jeden bod bych chtěl dodat. Budu citovat to, co zdůraznil hospodářský a sociální výbor 21. června 2012. A připomněl to také Evropský parlament ve svém usnesení z roku 2013 ohledně využívání Fondu Solidarity. Já bych byl rád, aby toto všechno zdůraznila naše zpráva, abychom se také zaměřili na komplementaritu Fondu Solidarity v Evropské unii s dalšími finančními nástroji, jako se strukturálními fondy, a tak, aby se využívala synergie jednotlivých mechanismů. <clears throat> Takováto synergie by měla vznikat mezi fondy Solidarity EU a fondy Solidarity jednotlivých států, tak aby vnitrostátní e, fondy přispívaly a e, nepřispívaly až se značným spožděním. E, a poslední bod mé zprávy, prevence katastrof má zásadní úlohu v oblasti politiky Evropské unie a představuje nejekonomičtější způsob, jak předcházet zranitelnosti. Proto je zásadní, aby všechny regiony EU konzistentním způsobem využívaly všechny jednotlivé možnosti financování, tak, aby udržitelným způsobem předcházely katastrofám a aby také předcházely nevratnému procesu oteplování klimatu. A tímto tedy, aby předcházely katastrofám. A nyní jsme k dispozici, abychom si vyslechli argumentaci a e, názory kolegů, ať už stínových zpravodajů, anebo dalších kolegů. A využívám této příležitosti, Eh, k tomu, abych eh, řekl, že budeme mít se stínovými zpravodaji záhy první schůzku. Děkuji mnohokrát, pane Čiko. A nyní eh, jako první promluví stínový zpravodajové. Pan Pikula, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jak jsme slyšeli, Fond Solidarity byl vytvořen proto, aby byla poskytnuta pomoc členským státům a kandidátským zemím, které se stanou oběti, oběťmi přírodních katastrof. Eh, tento eh, fond byl vytvořen po povodních, ke kterým došlo v eh, červenci roku 2002. Obdrželo se 69 žádostí ze členských i nečlenských zemí, celkem v hodnotě 3,5 miliard euro. Eh, komise se snaží celý postup eh, zrychlit, to by členským státům umožnilo více a snadněji využívat prostředky z tohoto fondu. Pravidla eh, pro přijímání a uznávání žádostí jsou také vylepšena, to znamená, že bychom díky tomu měli lépe čelit důsled, následkům přírodních katastrof. Někdy je trochu problém se zdlouhavostí postupů. Eh, trvá to dlouho, než eh, jsou prostředky vyplaceny, protože to musí schválit rada i parlament. Někdy je to v praxi dokonce ještě delší. Například v květnu roku 2014 Chorvatsko postihly záplavy, ale eh, Prostředky se Chorvatsku dostaly teprve v říjnu a pro komise to schválila v prosinci, to znamená po sedmi měsících. Já si myslím, že to je jeden z hlavních aspektů, které bychom měli regulovat, pokud hovoříme o tomto sondu solidarity. Další věc, navýšení prostředků v těchto fondech, v tomto fondu, tak abychom byli schopni dostat roztahu katastrofy. Dosud poskytnuté prostředky eh, pokryly pouze 3 až 5 všech nákladů. Kromě toho musíme posílit monitoring vynakládání těchto nákladů. V každém případě se těším na spolupráci s kolegy, se stínovými zpravodaji a těším se na e, celkový výsledek. E, e, nyní pan Poreba. Nevidím ho, nevidím stínového zpravodaje panu Porebu. To znamená, že slovo má pan pan Miltenburg který je spravodajem, stínovým spravodajem za ALDE. Ano, přírodní katastrofy se zkrátka dějí. Nemůžeme tomu zabránit a proto jsme založili Fond Solidarity, který je naprosto stěžení pro to, abychom prokázali evropskou solidaritu s postiženými zeměmi a regiony. Nicméně členské státy a regiony mohou učinit mnoho pro to, aby přírodním katastrofám zabránili, zmínili, zmírnili jejich dopady. Eh, 8 miliard euro bylo například eh, eh, vynaloženo na prevenci záplav v Chorvatsku. Členské státy a regiony by měly zintenzivnit svoje snahy při prevenci katastrof a měly by snížit jejich dopady. Podle Světové banky každé euro, které se investuje do prevence, ušetří 4 až 7 euro, pokud jde o dopady katastrof. To znamená, že každé euro, které inovativním způsobem in, investujeme do prevence, je také šance na vytvoření nových inovativních pracovních míst. Zároveň je potřeba prokázat solidaritu těm postiženým s katastrofami, eh, pomoci co možná nejrychleji a proto, jak už řekl pan zpravodaj, je naprosto stěžení, aby prodleva mezi katastrofou a vyplacením prostředků byla co, co možná nejvíce snížena, snížena na minimum. Rada, parlament a komise by v tomto ohledu měly zintenzivnit svoje snahy tak, aby zkrátili rozhodovací procesy, abychom zajistili, že žadatelé mohou využívat finanční prostředky eh, z tohoto fondu co možná nejrychleji. Prodlevy v platbách v důsledku jednání mezi radou a parlamentem, tak jak tomu bylo eh, v minulosti, jak bylo naznačeno, finan, po mm, záplavách na Sardiny v roce 2014. To všechno snižuje účinnost tohoto fondu. Na druhé straně je to tak, že státy a regiony, které využívají finančních prostředků z tohoto fondu, by měly eh, včas informovat komisi. To určitě přispěje k tomu, že zlepšíme transparentnost fungování tohoto fondu. Doufám, že revize nařízení o fondu která proběhla v roce 2014, že povede k lepším postupům, k rychlejším platbám a správnému provádění Fondu Solidarity. Skutečné Dopady této revize ovšem budou moci být monitorovány teprve v nadcházejících letech, protože nejprve musíme nazbírat určitou zkušenost. Nicméně doufám, že pan zpravodaj vezme v mé, vezme v mé komentáře v potaz a já se těším na spolupráci s, tím, s ním i s dalšími stínovými zpravodaji na této velmi důležité věci. Děkuji. Děkuji panu van Miltenburkovi tuto chvíli nevidím další stínové zpravodaje. A nyní má slovo paní to prosím. Grazie, prezidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. My známe Fond Solidarity, víme, jak je nutný pro EU kvůli přírodním katastrofám způsobeným e, klimatickými změnami a také pro členské státy, které musí šet katastrofa v takto závažném období. Závažné katastrofy ukazují, že tento fond eh, fungoval dostatečným způsobem, ale u těch menších katastrof jsme viděli, že dochází k určitým potížím v členských státech. Eh, především kvůli pravidlům, která nejsou příliš jasná a jsou komplikovaná. Eh, členské státy musí definovat region, musí definovat patřičnou zónu, v níž katastrofa postihla značnou část populace a prokázat eh, hluboký dopad na ekonomiku dané oblasti, což se velice obtížně hodnotí a je to administrativně náročné. A eh, právě tento úkon způsobuje to, že dvě třetiny všech žádostí nebylo přijato. Jakým způsobem tedy řešit fond Solidarity? Je zapotřebí se na něj dívat spolu těch potíží, které tu jsou. Například eh, jedna potíž spočívá v pomalosti Evropské komise při eh, zpracovávání a odpovídání na tyto žádosti. A my chceme na tom úzce spolupracovat, aby se to zlepšilo. Ale je také zapotřebí říci, že ty finanč, eh, zda ty finanční prostředky byly použity správně, tak, aby se šířily osvědčené praxe a předcházelo se zločinnému zneužívání prostředků. Eh, je tu například otázka veřejných zakázek v členských státech a potom monitorování ex post. Například zprávy členských států by měly být veřejně přístupné. Také potřebujeme lepší řízení vnitrostátních plánů na zvládání katastrof a vytvoření dočasných eh, opatření ve oblastech postižených eh, přírodní katastrofou. Eh, nebylo také odpovídáno na obavy, které se týkají například využení fondu Solidarity v Abrucách ze strany účetního dvora, byly tyto obavy. A šlo o to, že byly Eh, financovány některé budovy a na jejich stavu byly využity nekvalitní materiály. A viděli jsme, že některé z těch budov spadly před očima všech a také před očima mezinárodních médií. Toto všechno se budeme snažit zapracovat do zprávy. Bohužel je vypnut mikrofon. Hvala lepo. Ano, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud mi dovolíte, tak bych rád využil této příležitosti a krátce eh, něco navrhl, ale bude to bohaté na obsah. Přál bych si totiž následující. Ve zprávě pana Čiko bych si přál, aby tato nerovnováha, tato ne poměr, tento nepoměr mezi velikostí e, škody a dobou, která uplyne, aby toto bylo napraveno. Řekli jsme, že na Sardiny e, se teprve po roce a půl e, dorazily peníze se Fondu Solidarity. Toto časové období musí být nějak zkráceno. Možná k tomu konkrétní návrh. Všichni víme, jak velká je škoda. Eh, řekněme, že je to škoda výši jednoho milionu. Pak eh, by minimálně 100 tisíc eur mělo eh, být vyplaceno, mělo by se dostat na místo katastrofy, protože víme, že je to katastrofa velká. To znamená, musí tady existovat určité formy. Komise může mít nějaký prostor ještě manévrovací a ve spolupráci s členskými státy nebo se, tedy se členskými státy, které byly postiženy katastrofou, se může dohodnout, tak aby alespoň část eh, peněz došla mezi obyvatelstvo. Já jsem to eh, viděl na příkladu eh, Chorvatska, Ehm, jenom malá částka finančních prostředků dorazila, ale bylo to opravdu zanedbatelné, tyto peníze. To znamená, musíme eh, stanovit nějaký mechanismus, tak aby postižení ehm, lidé okamžitě měli k dispozici ehm, větší částku. Nemusí to být obrovská suma, ale určitě chápete, co tím myslím. Je možné tu škodu velmi eh, rychle zhodnotit, posoudit zhruba za 10 dní. Je možné eh, zhodnotit takovou škodu a pokud je to velký škodní případ, tak bychom se měli pokusit 10 až 15 15 um, okamžitě nechat vyplatit, protože jinak budeme čekat příliš dlouho a pak uh, se dostaví nejprve symbolická pomoc a lidé mají pocit, že zůstali osamoceni, že se o ně nikdo nestará. Nemají pocit, že tato solidarita se opravdu projevuje a uh, že takovýto fond solidarity má svůj účinek. Jestliže ten účinek se nedostaví okamžitě, tak to pak po roce a půl taky nic nepřinese. Pak to nemá vůbec žádný užitek, bych řekl. Ano, děkuji, pan Hansko. Paní eh, předsedkyně, vážení kolegové, chci poděkovat eh, eh, zpravodaji a zemnací zdůraznit, jak Fond Solidarity EU je nezbytný pro financování takovýchto situací. A že se také zakládá na základních lotách Evropské unie. Klimatické katastrofy se množí. A peníze, které jsou v tomto fondu Solidarity, eh, jsou nezbytné k tomu, abychom eh, čelili takovýmto situacím. Prioritně se zabýváme tedy eh, katastrofami na národní úrovni a mimořádně mě těší, že také můžeme uvolnit tyto prostředky pro katastrofy na regionální úrovni. A to díky práci za minulého funkčního období. Co se týče katastrof v zámořských územích, eh, se mě těší, že jsou sem začleněny i ultraperiferické oblasti, protože to jsou regiony, které jsou velice zranitelné v Evropské unii v důsledku jejich klimatických podmínek. Dochází tam například k zemětřesením, k cyklonům. A všechny eh, Mm, tyto podmínky nyní eh, jsou zohledněny. Tento fond tedy může od nynějška uvolnit eh, prostředky na škody, pokud eh, jsou rovny jednému procentu DPH onoho regionu či země. Toto ustanovení by mělo být také vzato v úvahu při dalším vyjednávání víceletého finančního rámce. Děkuji. Ještě někdo žádá o slovo? Mr. Chico? Paní Čiko. Přejete si odpovědět, pane Čiko? Ještě předtím chci požádat komisi o možnou reakci. Prosím, komise, přejete si zodpovědět eh, toto téma? Pan ano, máte slovo. no, děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se za to, že jsem dorazil trošku později. Bylo to kvůli dopravním problémům způsobeným stávkou dnešní. Takže jsem nebyl schopen v plném rozsahu naslouchat příspěvku zpravodaje, za což se omlouvám. Ale eh, přesto bych rád potrhl to, že komise je samozřejmě velice zainteresovaná na spolupráci eh, a to v plném rozsahu s tímto výborem a se zpravodajem eh, při Eh, s stanování zprávy z vlastní iniciativy, chcete-li, a myslím, že bychom byli schopni eh, poskytnout celou řadu detailů, které by mohly být užitečné pro toto, pro eh, sestavení této zprávy. Dovolte mi, abych potrhl už něco, co bylo řečeno. A sice skutečně jsme měli přeskum v nařízení Fondu Solidarity a asi před dvěma lety a je to opravdu teď příliš předčasné v této fázi vyvozovat závěry. Měli jsme tu období relativně eh, malého počtu přírodních katastrof od léta 2014. 12 celkově, většina z nich se odehrála koncem roku 2014 a dvě v roce 2015, pardon, 16 a dvě v roce 2014, takže toho mnoho tak moc nebylo jako základna pro to, abychom vyvozovali závěry. Ale myslím si, že bychom mohli už konstatovat toto eh, nová kritéria stavující eh, se k regionální neštěstí, která v minulosti byla složitá a těžce se interpretovala, eh, jsou teď mnohem jasnější a zdá se, že se to ukazuje v tom, že jsme dosud nedodrželi žádné další žádosti na tyto regionální katastrofy. Eh, co by komise nemohla přijmout, co by musela zamítnout. Tedy jsme eh, optimističní v tom, že tato tendence bude pokračovat i do budoucna a eh, že míra úspěšných žádostí, že to bude hodně se blížit 100%, tak jak um, tomu bylo vždycky v případě větších katastrof, kvůli kterým byl tento fond etablován na samém začátku. Celkově si myslím, eh, že by bylo férové říct, že fond eh, fungoval uspokojivým způsobem. 102 žádosti od roku 2002, 70 eh, schválení a veškerá zamítnutí se týkala relativně malých regionálních katastrof, jak jsem řekl, už to nebude dít do budoucna a zhruba 3,8 miliard eur na výdajích Eh, na pomoc eh, zemím, které byly postiženy těmito katastrofami. A smím-li ještě se krátce mm, eh, věnovat některým bodům, které tady byly nadneseny při diskusi. Je pravda, že teď máme daleko větší jasno, co se týče katastrof v odlehlých regionech kde jsou zvláštní eh, práhové hodnoty, které jsou, které jsou nižší než eh, v jiných regionech a ty byly začleněny do nových eh, regulí, do nového nařízení a myslím si, že to je v souladu s, s expozití těchto zemím vůči přírodním katastrofám. Komise určitě velmi souhlasila s tím, že bychom se všichni měli pokusit ten čas co nejvíce zkrátit eh, mezi podání žádostí, nebo řekněme lépe mezi eh, katastrofou a okamžikem, kdy je pomoc vyplacena. Jak eh, všichni víte, nové nařízení ehm, poskytuje rozšířené období, to znamená 10 až 12 týdnů a naše zkušenost dosavadní vypadá tak, že členské státy využili o něch 12 ehm, týdnů v plném rozsahu, takže tady máme dodatečnou prodlevu dvou týdnů. Ale na druhé straně administrativní administrativní postupy byly zkráceny do jisté míry a Ehm, pokud Rada a Evropský parlament ehm, jako rozpočtový grémium přijmou eh, pozměněný eh, rozpočet, který komise navrhuje pro mobilizaci toho fondu, tak by to mělo být eh, co nejrychleji. To by určitě napomohlo. Už také máme nové opatření v revidovaném nařízení, které umožňuje tyto zálohy, vyplatit tyto zálohové částky, je to 10 očekávané očekávaného příspěvku eh, z fondu. Ehm, očekávaný příspěvek z fondu samozřejmě nepokrývá celou škodu. Jak jistě víte, 500 eh, milionů máme k dispozici každý rok a tady eh, můžeme eh, poskytnout ty malé částky, ale je to skutečně velmi velkou roli to hraje pro úřady, pro členské státy, pro obecní úřady, ale nepokrývají tyto částky celou, celý rozsah. My jsme použili tohoto opatření, pro které byl rozpočet k dispozici od začátku roku 2015 a to ve třech ze čtyřech případů na které, se, na které tyto žádosti byly podány. Využili jsme toto opatření v rámci této žádosti a jedna z žádostí je ještě předmětem úvah ze strany Velké Británie. E, to byly záplavy. Velká Británie nezažádala o e, platbu předem. Takže celkově, jak jsem říkal, budeme velice rádi, když budeme moci přispět, jak to nejvíce bude v našich silách eh, k této zprávě a mm, budeme reagovat na jakékoliv otázky, mm, které budete mít nebo budete chtít dostat nějaké informace z naší strany, tak je velice rádi poskytneme. Děkuji. Děkuji panu Majčen a teď pan Čiko, máte slovo. Prosím, můžete Děkuji paní. paní předsedkyně. Samozřejmě jsem zaznamenal názory kolegů v této první výměně názorů. S velkým zájmem jsem také vyslechl názor komise a nyní si stanovíme eh, vhodný okamžik pro schůzi stínových zpravodajů, eh, tak abychom reagovali na tu potřebu eh, začlenění těch případů, eh, kdy došlo k nějakým kritickým momentům, tak abychom mohli na to patřičně reagovat a na určitý návrh vůči textu komise. Děkuji vám mnohokrát, toto byla první výměna názorů. A jak vím, pan Čiko předloží svůj návrh eh, zprávy v červenci, na našem zasedání v červenci. Pravděpodobně se bude hlasovat v září o této zprávě z vlastní iniciativy. Takže ještě jednou děkuji. A toto byly všechny body našeho pořadu jednání. Následuje výměna názorů s panem Jirkem Katajnem, místo předsedou Evropské komise, který je zodpovědný za Eh, růst pracovní místa a konkurenceschopnost eh, ještě bohužel nedorazil. Chvilku na něj počkáme 10 minut. Takže máte 15 minut. Máte 15 minut na pauzu. Můžete si dát třeba kávu. 14, Ladies and gentlemen, Prosím vás o pozornost. Právě včas, v půl páté, v 16 hodin 30 minut dorazil pan Jirky Katajnen, místo předseda komise, na zasedání našeho výboru Regie. Jsme velmi rádi, že ho můžeme mezi námi přivítat. Zodpovídá za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost. Dnes přišel do našeho výboru tak, aby s námi diskutoval o nástroji EFSI a o jeho synergiích s evropskými strukturálními a investičními fondy. Na pořadu dne budou také další aspekty politiky soudržnosti, které jsou s jeho prací spjaty. My jsme se Eh, s panem místopředsedou komise setkali v březnu roku 2015, když promluvil společně eh, s místopředsedou Evropské investiční banky panem Moltenem, tak aby nám eh, představili nástroj EFSI. Dnešní rozprava je tedy součástí naší kontrolní činnosti. Pan Katainen byl ministrem financí Finska Eh, premiérem Finska. Já mu tedy v tuto chvíli předám slovo a zahájím následně diskuzi s členy výboru REGI s tím, že začnou eh, koordinátoři za jednotlivé frakce. Máte slovo, pane místo předsedo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně. Jsem rád, že s vámi mohu diskutovat, o čem budete chtít. Doufám, že budu Eh, schopen poskytnout odpovědi na všechny vaše otázky. Alespoň se o to pokusím. Naším dnešním tématem je provádění pracovního programu komise a pod tímto názvem se týká celá řada dalších podtitulů. Především si musíme uvědomit, že práci komise dominují investiční záležitosti. Fond EFSI je poměrně úspěšný, projekty na vnitřním trhu jsou tedy úspěšně realizovány a kromě toho spustíme Evropský projektový portál. Pokud budete chtít, tak o tom můžeme dále diskutovat. Nastane to 1. června. Kromě toho jsou tu tady nabídky pro veřejné i soukromé subjekty, funguje to dobře, je tu několik otázek, které se týkají jednotného trhu, energetická účinnost, cirkulární ekonomika, další eh, rozvoj hospodářské a měnové unie a tak dále. Já bych ale rád začal politikou soudržnosti rozpočet ve výši 450 miliard euro na léta 2014 a 2020 eh, činí z evropských investičních a strukturálních fondů ten nejdůležitější nástroj. Přičemž se soustředíme hlavně na výsledek. Snažíme se financovat především prioritní témata, eh, a opíráme se přitom o dobré strategické plánování a o podmíněnost. Nové nařízení o na fondu EFSI eh, propojuje nástroje strukturální investiční s evropským eh, semestrem a s makroekonomickou podmíněností tento těsnější vztah zajišťuje, že účinnost evropského financování bude podpořena fiskální a hospodářskou politikou. Pokud máme podpořit strukturální reformy společně s hospodářskými prioritami, které jsou stanoveny na evropské úrovni, komise se bude snažit podpořit využití evropských strukturálních a investičních fondů, tak aby eh, tedy realizovala klíčové priority podle doporučení, včetně použití opatření, která jsou spjata s účinností těchto fondů a se zdravou hospodářskou zprávou. Nicméně bych rád upozornil, že fondy EFSI nebudou Eh, tedy řešit eh, nebo nebudou používány na řešení deficitů a makroekonomických problémů. Kromě toho musíme zajistit správnou synergii mezi fondem EFSI a strukturálními a investičními fondy. Přímá kombinace a EFSI a strukturálních investičních fondů je možná, může probíhat buď na úrovni projektů, anebo na úrovni investičních platform. To je jedna z otázek, na které musíme těsně spolupracovat. Naše regiony věd, zatím nevědí o této příležitosti a vy, co by zástupci regionů a občanů, hrajete klíčovou roli v tomto ohledu. Pokud byste potřebovali jakoukoliv pomoc, jsme vám k dispozici tak, abychom vám pomohli. Eh, tak aby regiony mohly fondy EFSI eh, a investiční a strukturální fondy skombinovat. Tady jde o kombinaci fondu EFSI a ESI fondu. Kombinace fondu EFSI a ESI může být ku prospěchu obojího. EFSI může navýšit objem podpory a kromě toho to ten fond EFSI umožní přijmout vyšší riziko. Kromě toho eh, jsme tedy zveřejnili zprávu o komplementaritě EFSI a ESI, tak abychom zúčastněné strany informovali o možnosti možnostech, které tu jsou. Brzo tedy již budeme mít k dispozici konkrétní příklady toho, jak to funguje. Pokud si správně pamatuji, tak první projekt pochází ze severní Francie a je možné o něm hovořit jako o dobrém příkladu období 2014 až 2020 tady se klade důraz na využití finančních nástrojů, tak abychom maximalizovali investice. Role finančních nástrojů při mobilizaci dodatečných soukromých investic do veřejného zboží, veřejných statků je klíčovým prvkem EFSI. Investiční plán pro Evropu jasně zdůrazňuje potřebu eh, eh, vydávat eh, tyto částky přes finanční nástroje. Cílem je zdvojnásobit počet finančních nástrojů v roce 2000 20 eh, je, je ambiciozní, ale i realistický. Máme tady eh, data z komise z programovacího období. Je to eh, plán přiřadit finanční nástroje víc než 20 miliard eur. A toto už teď je téměř dvojnásobek 11,5 miliard eur z předešlého období. Rád bych eh, tady vzal příklad eh, malých a, velkých, malých a středních podniků v Evropském regionálním eh, fondu. Tady je důležitá podpora malých a středních podniků. Evropa chce přejít finančním nástrojům a to z celé řady důvodů. Jejich dopad je rychlejší, pákové efekty jsou tady také a máme je tady eh, větší návratnost pro malé a střední podniky. Velkou výhodou ve srovnání eh, s ostatními je to, že financování se poskytuje ještě předtím, než se eh, přicházejí investice. To znamená, je tu řada ehm, logických důvodů. Také stojí za zmínku to, že iniciativa malých a středních podniků ehm, ta má ehm, přitáhnout tuto podporu. Bylo to dohodnuto jako účinný mechanismus, tak aby byly stimulovány další peníze do sektoru sektoru a eh, do malých a středních podniků, tedy Španělsko, Bulharsko, Rumunsko, Itálie a teď také Finsko už se zúčastnilo této iniciativy eh, zaměřené na malé a střední podniky. Pak několik slov o eh, revizi MMF, celého finančního rámce. Tady už toto se hrálo klíčovou roli, zvláště při takže ehm, v kontextu vyjednávání o e, současném MMF, jde tady o mechanizmy ehm, flexibility. Ehm, tato flexibilita e, byla důležitá v roce 2014, tak aby stabilizovala situaci v pohledávkách, nezaplacených platbách. Velice důležité také bylo v prosinci 2014, kdy komise, parlament a rada se dohodli na společném prohlášení plánu plateb. To mělo být eh, sníženo do roku 2016, tedy eh, úroveň nezaplacených faktur do konce na úroveň udržitelnou to mělo být sníženo. Tento přeskum bude příležitostí tomu zjistit, jak současný eh, vysvětlý plán nefunguje a jak by rozpočet mohl být využit účinněji k tomu, aby bylo eh, napomoženo Evropské unii, tak aby eh, dostála svých priorit a mohla reagovat na hlavní krize, které se objevují v Evropě. Ještě jsme se nerozhodli na, o načasování návrhu takové střednědobého přeskumu. V každém případě to má být do konce tohoto roku. K, v zásadě tady máme rozporuplná eh, očekávání. Je, v Evropském parlamentu mnoho lidí očekává významné změny a navýšení, tak jsou zase jiní v radě, kteří eh, eh, zdá se jsou zdrženlivější, co se týče podpory nebo revize. Jakákoliv revize vyžaduje, aby rada jednala jednomyslně po té, co se jí dostane souhlasu z Evropského parlamentu. A celkově však Zase je tu široký eh, konzens eh, v řadě aspektů, jako například eh, potřeba větší flexibility a zjednodušení při implementaci. Stávající flexibilita Eh, ta byla už hodně využita eh, při reakci na neočekávané potřeby, a zvláště eh, v současné uprchlické krizi. Legislativní návrh zaměřený na zjednodušení, to má být také součástí celého balíčku. Veřejní aktéři a konzultace s nimi byla, se eh, v tomto rozjela už na začátku března a to bylo v souladu eh, s pravidly lepší regulace. Eh, tato práce bude znamenat také další práci na rozpočtu. Cílem je Tady jsme dostali velkou podporu z Rady a z parlamentu. V v souladu s um, politikou soudržnosti a jejími obálkami, tak toto tady musí být dojít k přeskumu eh, na rok 2017. Eh, v souladu s nařízením MMF to bude obsahovat eh, přeskum závazků a pladeb, stropů pladeb, to je to, co bylo rozhodnuto komisí ehm, z technického hlediska, že přednědobý eh, přeskum přinese celou řadu otázek, eh, kterými se budeme zabývat eh, z dlouhodobější perspektivy. Konkrétně to budou věci, kterým se budeme věnovat v rámci příštího víceletého finančního plánu. A tady máme, tady toto je cesta pro komisi, která navrhuje další víceletý finanční rámec. Bude to do 1. července 2018. Co se týče eh, dalších eh, vlastních eh, zdrojů, tady se těšíme na závěry a na doporučení vysoké skupiny, která se soustředí na, na zdroje, je předsedou je pan Monty. Ehm, je bude důležitým milníkem bude meziparlamentní konference, která je plánována na září tohoto roku. Rovněž budeme už se sledovat práci ehm, vysokého panelu, vysoké skupiny, ehm, která se zabývá zjednodušováním. Eh, budou se zvažovat eh, možnosti a v kontextu přednědobého přeskumu MMF. Chceme posunout kopředu některé eh, tyto závěry. Chtěl bych obrátit vaši pozornost ehm, na toto téma, které, se, které také přichází z Evropského parlamentu a sice vaše diskuse s panem komisařem Kretu. Eh, chtěl bych ještě dodat, že současná eh, implementace eh, z programu 2014 a 2020 je důležitým prvkem pro další diskuze o revizi MMF a také pro přípravu na období do roku 2000, po roce 2020. Na základě prognóz plateb členských států tady se odhaduje, že tyto částky dosáhly 5 celkového těch přidělených finančních prostředků na tento rok, což je zhruba stejná rychlost implementace, jako to bylo na roku 2007 až 2013. Politika soudržnosti, eh, ta vyžaduje dobrou kvalitu a dobré plánování, dobré naprogramování a také dobrou přípravnou práci. Ehm, protože jsou tady, tady společné úsilí eh, členských států a komise. Ehm, tady komise eh, schválila program politiky soudržnosti už ehm, v průběhu roku 2014 přes prodlevy při schvalování eh, finančního rámce. Tento rámec klade důraz na výsledky při financování, jde také, také o investice a dobré strategické plány. A Jde o to, aby příjemci mohli dostali tyto eh, platby. Ovšem, eh, co se týče sdíleného eh, managementu, tady implementace jednotlivých programů je v zodpovědnosti členských států a dosud ty programy probíhají pomaleji, než se původně doufalo. A to se týká i žádostí o průběžné platby. Pak je tu otázka eh, dezignování eh, orgánu pro řízení programu, to je také podmínkou pro eh, potvrzení těch průběžných plateb. A důvodem může být plnění podmínek ex ante, což vede v mnoha případech k pozastavení financování. Nicméně eh, čas na implementace prostředků eh, na politiku soudržnosti je nezbytná, aby došlo co možná nejdříve k efektům přímo na místě. Také bych rád se zmínil o krizi uprchlíků. Tato krize změnila priority v EU. Národní nebo regionální Mm, programy zatím nepřinesly eh, žádné eh, změny, ale eh, komise se teď tím bude zabývat v druhé polovině období, jakým způsobem by bylo možno posílit financování v souvislosti se uprchlickou krizí. Můžeme financovat celou řadu různých eh, opatření, například eh, poskytování vody, sociálních eh, aspektů, vzdělávání, bydlení a podobně. Proto by obce mohly lépe podporovat uprchlíky tím, že se navzájem poučíme Eh, z eh, dobrých příkladů z perspektivy EU. Zabýváme se také eh, urbání inovativní činností. V této souvislosti bychom také mohli lépe integrovat migranty a uprchlíky. Nevládní organizace by na tomto měly dále také pracovat a Evropská unie též. V Amsterdamu očekáváme eh, další přispění k této politice. Paní předsedkyně, jak jsem říkal, jsem tu k dispozici pro vaše dotazy a také by si rád vyslechl vaše názory, které se týkají strukturální politiky, eh, víceletého finančního rámce. Pro mě je to velice důležitá příležitost, abych se ponaučil od vás protože vy jste specialisté na tuto oblast a také bych rád eh, vysvětlil trochu více ohledně EFSI, pokud to bude zapotřebí. Děkuji. Děkuji vám, pane místo předsedo komise. Nepochybně uslyšíte hodně ohledně politiky soudržnosti, budoucnosti a, a naší budoucnosti a víceletého finančního rámce. Všechny tyto eh, prvky jsou na našem pořadu jednání, takže se nepochybně odstnou i v eh, průběhu eh, naší eh, diskuze. Pan Falnisternoj za zpravodaj jako první má slovo. Děkuji vám mnohokrát. Pane místopředsedo komise, především bych chtěl poblahopřát. Protože vy jste vynikající komunikátor. Když se podívám na vaše tweety, na vaše komentáře každý den, každý týden, na sdělení Evropské komise ohledně nástroje pro malé střední podniky a a, a 200 eh, nových eh, pracovních výstů či onde. Eh, takže vám chci poblahopřát. Když jste přišel s prvními hmatatelnými výsledky, vy jste říkal, že byste měl přijít někdy eh, v červnu. Eh, já bych tedy rád, abyste přišel s nějakými prvními hmatatelnými výsledky. My jsme se shodli eh, na nařízení EFSI a říkali jsme, dobře, je zapotřebí vidět, jak to plní účel, uvidíme, jak, v jakých synergiích tento nástroj bude fungovat. a uvidíme, jak to v Evropě eh, bude moci být použitelné. Možná budeme muset eh, eh, uspořádat jinak nebo pozměnit naše nařízení o EFSI. Mm, my tedy mm, jsme mm, podobně šťastní z toho, že to bylo spuštěno, ale rádi bychom viděli, jak to funguje. Rádi bychom viděli hmatatelné výsledky. Hodně se hovoří o tom, jak eh, funguje FC, ale my jsme eh, také mm, kolegislátoři, takže chceme vidět, jak to funguje. Diskutuje se o víceletém finančním rámci a navrhuje se, aby eh, ty miliardy prostředků, které přebyly Eh, tak aby se nevracely automaticky do členských států, protože pokaždé pak musíme žádat o čerstvé peníze. Přitom my ty finanční prostředky máme. Ať už je to do regionální politiky, do zemědělství, víme, že takovéto věci se dějí a my pak musíme žádat znovu členské státy. Eh, takže bych chtěl poprosit, abychom s tím nesmyslem eh, skončili. Eh, na rok 2016 máme zprávu z vlastní iniciativy výboru pro eh, rozpočet eh, a našeho výboru s Janem Olbrichtem, který na to pracujeme. Pro nás je to velice důležité. Vy hovoříte o flexibilitě. A nám jde právě o to, protože se jedná o komunitární peníze, Možná to bude průlomové. Víte, když se hovoří o uprchlících, možná by se dalo dosáhnout ledačehos. Le já vím, že každý den se objevuje nějaký nový problém, ale mohli bychom využívat ty finanční prostředky, které už tedy máme mm, k dispozici. Eh, a další poznámka eh, se zaměří na to, že vy také zastáváte multiplikátory. Tu politiku multiplikátoru, což je rozumná politika, u nás také se snažíme o to, eh, aby jedno euro nakonec přineslo eh, čtyři eura. Ale i eh, takováto věc je důležitá. To není jen takový komentář, je to velice důležité do budoucnosti, abychom takto využívali finanční prostředky, které budou množit svůj efekt. Kde skutečně potřebujeme granty, se podívejme, protože mm, jsou tu různé rozdíly eh, ve výzkumu a jinde. Eh, říká se, že v Evropě potřebujeme přitáhnout více peněz, že potřebujeme více nástrojů, které budou řízeny trhem. A já si myslím, že mm, tato diskuse není úplně vedená v parlamentu, ani není vedená ze strany Evropské investiční banky, ani komise protože pořád slyšíme to samé, to, co se dělalo, se dělá a všichni to komentují. A já z toho prostě nemám dobrý uh, pocit. Když řekneme, že tu máme 20 miliard, pak eh, dvojnásobek, ano, dobře. Ale já bych rád eh, seriózně o tom diskutoval s radou, s experty. A moje poslední poznámka se vztahuje trochu k současné situaci v Evropě. Když se na to podívám, například Slovinsko a Chorvatsko. Na mne zapůsobilo to, že nové členské státy například v těchto regionech, kam bylo hodně investováno z regionálních prostředků, stále ještě zaostávají. A to je zásadní věc. Jsou špatně propojeny například ve výzkumu a rozvoji, tak nedosahují té rychlosti, kterou potřebují, kterou bychom si přáli. Vy se zabýváte i schopností eh, Evropy, konkurenceschopností Evropy. A je zapotřebí tyto prostředky pomohly. Musíme se tedy podívat hlouběji, nejen o fond soudržnosti. musíme se podívat na to, co může následovat po tomto období. Tak, abychom eh, dosáhli eh, eh, určité vyšší soudržnosti. Ne, aby ti, co jsou bohatí, byli ještě bohatšími, ale aby se státy takto zbližovaly. 65 horizontu 2020, víc než kdykoliv dříve, je je eh, věnováno na eh, jiné členské státy, ne na nové členské státy. Takže to já bych nerad, aby se to tom takto hovořilo. A my bychom měli se zaměřit nejen tedy na eh, uprchlíky, ale bylo by zapotřebí, aby se hm, ta současná situace zohlednila tak, že dojdeme k vyvážené situaci. Děkuji vám mnohokrát Paní Kole. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. Mám několik dotazů, které se týkají politiky soudržnosti a několik komentářů k víceletému nebo střednědobému finančnímu plánu. Nyní k té politice soudržnosti. Já tvrdím, že Evropský parlament vyjednal velmi dobrou politiku soudržnosti, která je schopná dostat moderním požadavkům. Sdílíte tento názor? Já se vás na to ptám proto, takto přesně, protože jsem slyšela zvěsti z okruhu komise, eh, ne tedy eh, z DG Regio, které říkají ano, v podstatě je politika soudržnosti věc naprosto zastaralá, která už se eh, dneska nehodí. Vezměme Junckerův investiční plán, čímž dosáhneme pákového efektu 1 ku 17 a všechno bude mnohem lepší. To znamená, že se vás ptám, jestli s tím souhlasíte, anebo jestli naopak souhlasíte s názorem parlamentu, že politiku soudržnosti nutně budeme potřebovat i do budoucna. A druhá otázka, existují projekty, kde by bylo zřejmé, že tento pákový efekt je zaručen, že něco takového funguje tak, jak bylo plánováno. Pokud ano, tak bych měla velkou radost, ale osobně o tom trochu pochybuji. A nyní třetí věc. Vy jste o tom hovořil sám, makroekonomická podmíněnost. Existují informace o tom, protože parlament byl vždycky proti makroekonomické eh, podmíněnosti, alespoň jeho většina byla proti. My jsme to nakonec eh, přijali v rámci jednání, protože člověk musí přijímat kompromisy. Nyní je to tedy součástí eh, těch dokumentů, ale vývoj, směřuje vývoj eh, tam, že je to tedy dobře, že tam ta eh, makroekonomická podmíněnost je, protože to podněcuje změny ve členských státech, to by mě tedy zajímalo. Kromě toho se domnívám, že pokud jde o podporu finančních nástrojů v politice soudržnosti, že tady máme ještě určitou rezervu, ale za základ eh, politiky soudržnosti musí zůstat dotace, protože při nejlepší vůli nemůžeme eh, takto postupovat plošně v rámci Evropského sociálního fondu už vůbec. Eh, nemůžeme pracovat s půjčkami, s úvěry a dalšími finančními nástroji. V takovýchto oblastech musí i nadále fungovat dotace. To si myslím, že je nepochybné. Pokud jde o přeskum v polovině období víceletého finančního rámce, Právě jsme hlasovali o našem stanovisku, stanovisku našeho výboru a já si myslím, že jeden signál je tady naprosto jasný. Nechceme připustit eh, škrty v politice soudržnosti. Myslím si, že prostředky v politice soudržnosti jsou dobře investované prostředky evropských daňových poplatníků, ale odevšad slyším, že máme tolik peněz, že bychom se mohli eh, něčeho vzdát a vyřešit ten či onen problém. Ano, mm, flexibilita byla využita. Já si myslím, že víc, než, byl, než bylo možno eh, a nebylo by dobré, abychom využívali vě, ještě větší flexibilitu v neprospěch eh, politiky soudržnosti. Nemyslím si, že by se to setkalo s eh, podporou parlamentu. A nevím, která členská země by byla ochotna se vzdát prostředků z politiky soudržnosti. Mám z toho dojem, že komise se nechce vydat touto cestou, tak aby tedy poli- prostředky z politiky soudržnosti byly kráceny. Velmi zajímavá je diskuze o e, těch prodlevách v platbách, protože plán počítá s tím, že do konce tohoto roku budou tyto e, mezery financovány, ale já mám trochu pocit, že to je pouze přechodné řešení tohoto problému, protože sám víte, že politika soudržnosti začínala velmi pomalu, že se to rozbíhalo velmi pomalu z nejrůznějších důvodů. V tuto chvíli nejsou předkládány nové projekty k financování, tak, takřka žádné projekty nejsou předkládány. To znamená, že musíme počítat s tím, že po začátku nového pod, eh, období bude velký příliv žádostí ze členských států a my tady budeme stát před stejným problémem nebo dokonce ještě před závažnějším problémem než v minulém období. Proto bych se vás ráda zeptala, jestli máte eh, v souvislosti s přeskumem v polovině období víceletého finančního rámce nějaké nápady, jak bychom to mohli vyřešit, tak abychom vlastně předešli tomuto riziku. A úplně poslední věc. Vy jste zmínil eh, tedy hodnocení v polovině období, ale stáhnul jste to pouze k víceletému finančního, čím finančnímu plánu, ale my jako výbor REGI potřebujeme také přeskum v polovině období politiky soudržnosti jako takové. Já bych vás ráda požádala, aby komise pokud možno ke konci roku předložila návrhy, které se budou týkat politiky soudržnosti přímo, protože pokud se podívám na ten harmonogram, na ty časové postupy, tak v roce 2019 se budou konat volby do Evropského parlamentu. To znamená, že pokud s tím nebudeme hotovi do konce roku 2018, pokud to nevyjednáme, tak v roce 2020 nebudeme mít strukturální politiku eh, a nebudeme moci začít nové eh, programové období. To by se tedy týkalo i jiných programů. Jde tedy o to, abychom co možná nejdříve předložili, nebo aby komise co možná nejdříve předložila příslušné návrhy na stůl. Děkuji. Děkuji, pan Krell. Nevidím tady zástupce EKR a proto tedy za ALDE dostane slovo pan Jakovčič. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane místo předsedy, předsedo komise, jsem velmi rád, že jste si na nás udělal čas, že jste mezi nás přišel, tak aby, abychom spolu hovořili. Pro nás to má vždycky velký význam a díky tomu je zaručena kontinuita našeho vzájemného dialogu. Nebudu opakovat to, co řekli kolegové přede mnou. Jsou tu určité problémy, o kterých již hovořila paní Král a pan Van Nistelrooy, ale rád bych se vyjádřil k jedné věci. Je potřeba, abychom naši politiku soudržnosti přepracovali a abychom ji upevnili, protože bez politiky soudržnosti zkrátka nebude fungovat nic. Pokud politika soudržnosti má i nadále fungovat, tak v příštím roce nebo v příštích dvou letech musíme něco udělat. To je nepochybné, to je nabílení, protože pouze tak eh, si zachováme důvěryhodnost a důvěryhodná bude politika, kterou zastáváme jako Evropský parlament a jako Evropská unie. Kromě toho bych chtěl zdůraznit ještě jednu věc. Domnívám se, že je ústřední, abychom využili synergických efektů mezi tzv. Junckerovým fondem a politikou soudržnosti. V tuto chvíli je těch příkladů takových synergických efektů málo a přitom si myslím, že je velmi zásadní, že je naprosto zásadní, aby se tak stalo, abychom eh, té synergie využívali. V každém případě musíme zdůraznit, že to, aby ty prostředky, které dá komise k dispozici prostřednictvím Junkrova plánu, aby byly využívány, a aby bylo využíváno i těch příslušných synergií. Já bych se na to rád podíval prakticky, protože jsem zpravodajem Evropského parlamentu, pokud jde o eh, jadranský makroregion. víte, že existuje i pobaltský region, kde se velmi angažuje Finsko, kromě toho je Dunajský makroregion. A ve všech těchto makroregionech se tedy připravují programy a já bych v tuto chvíli chtěl konstatovat, že tyto makroregiony by mohly využít eh, politiku soudržnosti a zároveň Junckerův fond. Není tu nikdo, kdo by se těmto iniciativám věnoval a proto se ptám, jak chceme postupovat, pokud chceme, nebo jak bychom měli postupovat, pokud bychom měli a chtěli tyto makroregiony i nadále rozvíjet. Myslím si, že se musíme velmi rychle rozhodnout, že k tomu musíme velmi rychle přijmout nějaké stanovisko. Já od vás a od celé komise skutečně očekávám, že během několika nadcházejících měsíců, nejpozději během roku, eh, podniknete konkrétní kroky, tak abychom našim občanům mohli ukázat, že to bereme vel, velmi vážně a že budeme postupovat s rozumem. Děkuji, pan Umarže. Paní předsedkyně, děkuji vám. Pane místopředsedo komise, děkuji vám, že jste mezi nás zavítal. Chci vám poděkovat také za váš úvodní projev, protože nám umožňuje debatu o důležitých obsazích, neboli o regionální politice a jejich, eh, její budoucnosti. Regionální politika, to je 350 miliard eur. A tyto finanční prostředky mají podporovat cíle, které jsou ve vašem portfeji investice, růst a zaměstnanost to je zásadní příspěvek k těmto cílům. Regionální politika také má v daných regionech mírnit dopady krize. Ale neměli bychom ztrácet ze zřetele cíl, který je základní pro politiku soudržnosti. A to je ta největší politika solidarity, neboli snížení nerovnosti a nevyváženosti eh, v jednotlivých regionech. Vidíme nicméně, že nehledě na veškeré úsilí, tyto nerovnosti stále ještě existují a naopak se zvětšují ty nůžky, tento, to rozpětí mezi nimi. Eh, ať se podíváme na geografické kritérium, které nebylo tedy mm, eh, vzato v úvahu, Můžeme se podívat i na další aspekty. Nicméně zapotřebí eh, při eh, využívání EFSI, aby EFSI skutečně přispíval eh, k plnění těchto cílů, tak jak jsou stanoveny smlouvami. Za druhé jsem chtěl také říci, že je zde uprchlická krize, která tíží nebo tedy zatěžuje celou řadu projektů komise. A také politiku soudržnosti, té se to také týká. My potřebujeme uvolňovat prostředky z těchto nástrojů, abychom mohli čelit této výzvě. A chtěl bych se s vámi podělit o myšlenku, která je současně také e, obavou. Na posledním vyjednávání jsme vytvořili e, podmíněnost e, makroekonomického typu. Eh, víte, co si o tom lidé myslí. Je to prostě podmíněnost, která zde dnes existuje a my máme za to, že když cíle v oblasti deficitu nejsou respektovány, tak je tu nebezpečí eh, pozdržení platby z fondu. Ale teď vidíme, že v mnoha členských státech, které využívají často velice důsledně strukturální fondy, Nedochází k respektování evropských hodnot a k příspěvkům k hledání řešení v uprchlické krizi. A kromě uprchlické krize tu jsou ještě další e, útoky na základní práva. A já si tedy myslím, že v takovouto chvíli, kdy dochází k tomu nebezpečí, eh, které můžeme definovat jako smrtelné nebezpečí pro Evropu, eh, když se jedná o hodnoty, které jsou samotným srdcem eh, evropských smluv, tak myslím, že musíme se zapřemýšlet nad tím, jak postupovat, že by zde mohly být použity sankční postupy nebo určitá podmíněnost pro země, které nerespektují základní práva a která, které nerespektují e, evropské hodnoty. A moje třetí poznámka, kterou bych chtěl přednést, se týká návrhu, který byl nedávno e, vydán e, institutem Jacques Delora a je zaměřený na reformulaci klauzuly pro investice z paktu stability, z paktu rozpočtové stability. Víte tedy, že konkrétně v eurozóně Země, které nejvíce potřebují v současné době určitou flexibilitu, eh, by něco takového potřebovali, takovouto klauzuli. Já bych rád věděl, zda komise pracuje na takovémto návrhu, který by eh, něco takového některým členským státům, které potřebují investice, významné investice, eh, toto poskytl, aby tedy mohli využívat tyto prostředky, aniž by byli v ohrožení, že se odstnou v hledáčku určitých eh, procedur. A také co se týče velmi odlehlých oblastí, já vím, že se v této oblasti velice eh, silně angažujete. A A je velice dobré, aby tedy tyto eh, velmi odlehlé oblasti také byly eh, přípustné pro takovéto financování. Eh, my jsme na tomto spolupracovali jménem tedy všech zámořských oblastí. Děkuji. Paní Vana, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně, vážený pane místopředsedo. I za mě a za mou frakci chci srdečně poděkovat za to, že máme příležitost vyměnit si s vámi názory tady ve výboru a děkuji mnohokrát za váš příspěvek. Řada tematických oblastí už byla změněna mými předřečníky a předřečnicemi. Chtěla bych se omezit na dvě konkrétní otázky. A sice by se týkají Evropského fondu pro strategické investice a hlavně cílových ustanovení, která dnes už byla eh, jmenována, hlavně ehm, koherentnost ehm, s evropskými eh, fondy. Eh, ta první otázka se stahuje k dokumentu. Komise mm, se z poloviny ehm, května Sustainable Technology Plan. Tady se velice koncentrovaně, tady se sází velice na podporu jaderné energie. Já jsem z zelené frakce, takže je tomu tak, mm, že tady při stanovení tohoto fondu pro strategické investice jsme vyjádřili obavy, obavy, že oproti politice soudržnosti, kde podpora jaderné energie je explicitně vyloučena, takže tady e, to bude ještě posílené, přijde posílení podpora do této té oblasti, že to bude taková renesance jaderné e, síly, když to politicky vyjádříme, a že to přijde, tak říkají zadními dvířky. Jsem z Rakouska, kde téma e, atomové energie je ze všech stran, musím říci, na to nahlíženo velice citlivě a bylo velkým úspěchem pro občany a občany, že Eh, strukturální fondy eh, tady vyloučily určitou podporu. Takže se chci zeptat, jaký úmysl sledujete, eh, co chcete skutečně udělat s tímto dokumentem, kde explicitně, a proto se vás tak přesně ptám, zmíněte nejenom Evropský fond pro strategické investice jako poskytovatele podpor, ale také politiku soudržnosti a evropské fondy, tedy Evropský strukturální investiční fond. Druhá oblast. Podobná otázka k EFSI. A sice eh, ochrana pro prvního výpadku. Eh, tady jde ehm, o to, že v pravidlech EFSI je explicitně napsáno, že v rámci první ochrany, ochrany, ochrany výpadku je tady platí zásada, kde podle ehm, tranže, která je zatížena větším rizikem, bude převzata z EFSI. A od února tady máme dokument komise, který počítá s tím, že eh, tato ochrana proti prvnímu výpadku, eh, která eh, ta tranže zatížena vyšším rizikem, že to půjde z Evropského strukturálního fondu, fondu pro investice. Mohl byste prosím přispět tomu, aby ta situace byla vyjasněna? jak vlastně mm, došlo k tomuto nedostatku koherentnosti, mm, co se týče těchto hlavních směrů, které byly vydány a vůbec celá, celá ta legislativa EFSI a jak byste mohli eh, vyjasnit tento rozpor, jak může být zajištěna právní bezpečnost při používání finančních prostředků. Jak k tomu chcete přispět? Děkuji. Děkuji. Pan Demato. Paní Demato. Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte, pane komisaři. Nedávné údaje ukazují, že investice v EU jsou nižší o 15 e, oproti období před krizí. Bereme tedy na vědomí, že hledání úspor zhoršily ty podmínky e, nemocného a přitom e, e, lékaři využívají EZIF a EFSI, tyto, e, tyto dvě zkratky, které zní velice tajemně. Přitom se má jednat eh, o finanční prostředky, které jsou věnovány do sociální sféry soudržnosti, do eh, rybolovu, zemědělství. Nehledě na tu enigmatickou eh, stránku, my pořád čekáme na jasná čísla ohledně toho takzvaného pákového efektu. A Eh, vidíme, že tu jsou určité projekty související se silniční přepravou a eh, s fosilními eh, palivy. A to samozřejmě nevede k soběstačnosti v energetické oblasti nebo mm, k podpoře udržitelných zdrojů. Enigmatické mi připadá že jsou i způsoby, jakým funguje udělování prostředků a jak to vypadá se spoluprací s bankovními skupinami v členských státech, protože tu jsou různé eh, private equity funds, a já bych ráda věděla více informací. Například irský eh, projekt eh, s nevinným jménem Renewable Income Europe. Někteří znají velice dobře toto jméno, protože Eh, protože souvisí i eh, s řeckými bankami v roce 2011. Nicméně v případě BlackRock eh, vidíme, že se nezdělují údaje. Můžeme znát, proč eh, ohledně BlackRock neznáme tyto údaje, které by měly být zveřejněny. A potom je to ta otázka komplementarity eh, EFSI a in dalších investičních eh, nástrojů, protože byly eh, odebrány prostředky, které šly hm, tedy ze soudržnosti eh, a byly využity na nafouknutí hm, té startovací pozice fondu z Junckerova plánu. Nakonec nedochází tedy ke komplementaritě, ale ke zmatku, což je nevýhodné pro malé a střední podniky a také to není vhodné pro regionální a místní politiku soudržnosti. Děkuji. Takže mnohokrát děkuji všem kolegům, koordinátorům. Mám tu ještě tři další příspěvky. Čtyři, pět men na seznamu. Šest. Děkuji. Už to víme, už máme vaše jméno. Nejdříve předám slovo panu komisaři a pak bude následovat druhé kolo otázek, protože ještě máme další šest řečníků. Děkuji vám mnohokrát. Pokusím se ty dotazy schromáždit. Takže FSI. Poskytnu vám několik čísel, pokud si je budete přát zapsat. Už máme 64 investičních projektů, které získaly financování z FC. takže to jsou buď průmyslové investice nebo infrastrukturální investice. Využili jsme 9,3 miliard eur pro těchto 64 projektů. 185 dohod máme s, s bankami EFSI eh, na, eh, ohledně malých a středních podniků a jejich financování a využili jsme 3,5 miliard. Takže už teď těch 185 bank, které s námi podepsaly dohodu, financují 142 tisíc malých a středních podniků v EU. 142 tisíc malých středních podniků dostane teď financování nebo už má financování díky těmto dohodám s bankami. A když sečteme podporu EFSI pro malé střední podniky a větší projekty, tak je to 12 a něco miliard. A to přinese zhruba 120 miliard nových investic. Takže ten pákový efekt funguje, je tu. Když byl fond založen, tak se říkalo, že to jsou takové, taková, taková kouzelná čísla, že to nejsou reálná čísla. Ale teď můžete říci, eh, eh, že 120 miliard nových investic eh, zde bude díky 12 miliardám. Takhle to funguje, takže nemusí mít investoři strach, že jejich peníze budou ztraceny. Mnohokrát vám děkujeme za eh, poznámky ohledně eh, komunikace na veřejnost. My se snažíme komunikovat eh, ovšem, tak aby všechny země a regiony mohly okopírovat osvědčenou praxi. A pokud mne ještě někdo nesleduje na Twitteru, tak bych jej chtěl k tomu vybídnout protože na Twitteru ode mě naleznete celou řadu informací o tom, co jsem tedy již vykonal nebo právě eh, konám. A to je možná i ten příklad, který by se dal využít ve vašem vlastním regionu. Takže co funguje v FC? Jak funguje FC? Jednou z výzev je ještě dostatek informovanosti. Ne všechny země nebo regiony vědí, jaké příležitosti EFSI poskytuje. A tady potřebujeme vaši pomoc. Já to chci říct velice otevřeně. Já znám jenom hrstku poslanců, kteří eh, něco vykonali pro to, aby eh, předali dál informaci o EFSI. Je vás tu celá řada a lépe než kdokoliv jiný víte, co všechno FC může přinést. A já vás si vybídnu k tomu, abyste více mluvili o tom, co FC může poskytnout. Pokud potřebujete více informací od nás, my vám je dáme. Podívejte se na projekty eh, které byly financovány z FC. Jsou tam fantastické inovace, například platforma energetické efektivity. 40 tisíc domácností ve Francii s technickou asistencí ohledně toho, jak mohou, ehm, jak mohou rekonstruovat, opravit eh, své domácnosti. Když jsem například z Portugalska, když se podívám na situaci, nebo z Kypru. Kdybych já byl poslanec z pohledu z Kypru nebo z Portugalska, tak bych pozval bankéře, podnikatele, zástupce Evropské komise u nás doma a někoho z Evropské investiční banky v daném státě. A snažil bych se spolu s nimi zjistit, jak postavit například platformu pro renovaci turistických infrastruktur. Tisíce podnikatelů nemůže Eh, získat eh, slušnou cenu na to, aby, eh, aby rekonstruovali budovy nebo vymalovali budovy tak, aby byly efektivnější, nebo aby mohli nějakým způsobem expandovat své podnikání. Bylo by možné takto financovat podnikání levnými prostředky. Podnikatelé potřebují peníze a mohli by přitom využívat jako jeden ze zdrojů právě EFSI. Takže snažíme se na to podívat ještě aktivněji než do posud. Paní Sprakis se dobrý příklad eh, eh, poslance v tom, co vykonala v Řecku. My z toho nemáme žádné dividendy, eh, když poskytujeme půjčky vašim podnikatelům ale byl bych rád, eh, kdyby lidé ve vašich regionech, ve vašich státech eh, z toho měli prospěch, aby mohli vyučovat tyto prostředky. A já doufám, že se nám podaří na tomto hlouběji pracovat. Paní Krej se ptala na politiku soudržnosti. Celkově vzato je dobré se zaměřit na to, co můžeme udělat lépe a zda můžeme něco udělat lépe. Například, když se podíváme na finanční nástroje, tak eh, podstata financování eh, zůstane z velké části stejná. Ale je užitečné podívat se na to, jak užíváme současné zdroje a jak můžeme zlepšit jejich využívání, například ve využívání finančních nástrojů. Například iniciativa pro malé a střední podniky je velice dobrým způsobem, jak využívat strukturální fondy. A také kombinace ESIFu a EFSI o které hovořilo mnoho poslanců. Máme o tomto um, veřejné sdělení, ale já bych rád řekl, že je to poměrně složitá záležitost, protože naše pravidla jsou poměrně složitá. Využívat strukturální fondy není úplně jednoduché. Takže my víme, jak to udělat a právě proto jsme vytvořili poradenskou službu pro uh, evropské investice. A uh, tento orgán může pomáhat buď regionu nebo členským státům eh, skombinovat ESIF a EFSI. A já bych vás chtěl skutečně eh, mm, pobídnout, abyste toto sdělení mm, poslali dál, abyste je šířili. A naše poradenská služba v tom může pomáhat, eh, naše mm, servisy vám mohou sdělit více informací a případně mohou vám poradit, jak vybudovat eh, platformu eh, pro investice. Potom makroekonomická podmíněnost. Mnozí jste se na to ptali. Já si myslím, že to je rozumná věc. Podívejme se na realitu. Pokud nějaká vláda z nějakého důvodu nečiní dost proto, aby posílila veřejné finance. Tak to znamená, že eh, lidé na tom pak nejsou lépe. Já bych takovou to politiku nechtěl eh, podporovat, pokud někdo řekne, my, my eh, tuto reformu nebudeme provádět, protože máme jinou situaci, tak tady eh, potom není eh, otázkou nějaká úroveň deficitu nebo dluhu, ale eh, musíme uvažovat o tom, že využíváme peníze daňových poplatníků a proto musíme žádat členské státy, aby měly veřejné finance v dobrém stavu. Nebo Eh, když se zaměříme na jiné eh, oblasti politiky. Když například eh, vědomně některé státy porušují právní, pravidla právního státu, chceme jim dále poskytovat finanční prostředky pro vládu a řízení. Ne, já si myslím, že to nedává smysl. My jsme Unie hodnot. A v tom spočíta, spočívají také naši incentivy a podle toho by měly být také řízeny naše finanční prostředky. Revize víceletého finančního rámce. Nejsem úplně specialista na současný stav, protože Kristina Georgieva o tom ví eh, nepochybně více. Já mám takový pocit, že nebo alespoň jsem neslyšel nikoho, kdo by říkal, eh, kdo by eh, eh, řekl, že se dát nějakou část rozpočtu. Já si nemyslím, že by členské státy chtěly platit víc, protože nikomu se většinou nechce platit víc, než eh, platí do posud. Možná, že mm, nemám pravdu, ale myslím, že v nejlepším případě to skončí tak, že mé stávající zdroje lépe, Ano, to je také jedna z příležitostí, odpovídá pan komisař na komentáře ze sálu bez mikrofonu. Místo toho, aby ty peníze byly poslány zpět, mohou být využity zde. A možná jiným způsobem než doposud, aby byly využity lépe. Kristalina velice usiluje o rozpočet založený na eh, efektivitě. Zda programovací období anebo FC dosáhne větších změn u těch členských států, které zatím nejsou v tom eh, průměrném eh, pásu ekonomik, tak myslím, že vy víte mnohem lépe než já, jak vypadá realita. Ale pokud se mohu jen zmínit o jednom drobném detailu, musíme věnovat pozornost eh, poradenské službě, protože právě tak ty státy, kde úroveň administrativy není eh, na té nejvyšší možné úrovni, mohou získat eh, prostředky a využívat je efektivním způsobem. Máme například projekty EFSI v 26 členských státech, ještě ve dvou ne. a s těmi dvěma státy spolupracujeme. Nejedná se jen o nedostatečné administrativní kapacitě, protože například Rumunsko a Bulharsko, tam soukromé banky eh, jsou velice silně zastoupeny ve financování malých a středních podniků, takže to nejde jen o veřejné orgány. Jsou tu Eh, soukromé banky, které eh, obsluhují své klienty z eh, prostředky i z EFSI. Ale my na tom dále pracujeme. Ale aby všechny členské státy mohly využívat veškeré příležitosti, které poskytujeme, je dobré, aby se také obrátili na naše poradenské služby. Jaderná energetika EFSI. EFSI nebude financovat eh, jadernou energetiku. V jedné oblasti, pokud můžeme tedy hovořit o jedné oblasti, která by nejvíce využívala EFSI, tak to je energetika v oblasti obnovitelných zdrojů. A já jsem velice rád, že v tom je budoucnost EFSI Eh, se zaměřit na ta místa, kde nemůže pomoci trh. My chceme pomáhat financovat nové technologie eh, v energetické účinnosti a nebo v oblasti obnovitelných zdrojů. Eh, pokud se mohu zmínit o něčem velice zajímavém, to je velice zajímavý příklad, například tedy v Dánsku mají vynikající model, který opět může být skopírovaný jinými státy. Oni vytvořili eh, fond soukromých investic, k němuž EFSI poskytl eh, prostředky eh, a to takovým způsobem, že pokud jde ke ztrátám, tak ty budou kryty těmito prostředky z EFSI. Máme tam 2 miliardy eur eh, v, v dánském penzijním fondu. Ty budou využity na financování obnovitelných zdrojů. Takže penzijní fond takto posiluje eh, investice do obnovitelné energetiky. To jsem ještě neslyšel. A toto by mohlo být skopírováno jinými státy. Takže, jak vidíte, eh, tu, tu je tedy um, což jsou prostředky, které jsou takto věnovány na inovace, na obnovitelnou energii a je to také inovativní způsob financování. Otázka škrtů. Zda škrty zhoršily situaci více, než bylo nezbytně nutné. Ano, do určité míry ano. Veřejné investice také byly omezeny. A opět můžeme si položit otázku, zda by situace byla lepší, kdyby členské státy eh, konsolidovaly své prostředky, své mm, účty nebo využili strukturální fondy. My ještě nejsme na takové úrovni s investicemi, které bychom si přáli, ale blížíme se. Takže zatím ještě není vidět ten dopad EFSI, ale směřujeme správným směrem. Investice se vrací tehdy, když investoři eh, začnou věřit anebo obnoví svou důvěru v budoucnost země nebo daného regionu. To je tedy nutnou podmínkou investic. Myslím, že jsem odpověděl na všechny vaše dotazy. Okay, yeah, one maybe additional... Ještě možná jeden aspekt obnovitelných energií. Uh, například biomasu. To bych měl zmínit. Jaké tady jsou příležitosti. Už tu jsou nějaké projekty FC v této oblasti. Eh, nejedná se jen tedy o využití biomasy, ale o to, že určité podniky se eh, rekonstruují tak, aby mohly novým způsobem používat biomasu. Například některé produkty lze vyrábět eh, s podporou FC a tím se vytvořily úplně nové oblasti trhu. Pracujme společně na šíření povědomí ve vašich regionech Eh, šíření povědomí o tom, co všechno eh, může eh, pro ně učinit EFSI. A pokud potřebujete v tomto pomoc, ohledně SIF a EFSI, ohledně jejich struktur, můžeme vám tyto informace poskytnout. Uh, uh, Já jsem se ptala, jak se vyvíjí situace, pokud jde o mezeru v těch platbách. Vy jste tedy řekl, že se ten problém vyřeší do konce roku, ale já jsem řekla, že za dva roky ten problém se objeví ještě v palčivější podobě. To znamená, že otázka zní, jestli budete dělat něco proti tomu. Já si myslím, že bude lepší, když vám na tento dotaz odpoví moje kolegyně Kristalína, protože o té současné situaci je informována lépe než já. Ano, děkuji. Určitě budeme mít příležitost se paní Georgievy zeptat, protože se s ní setkáme v červenci. Ano, v červenci. Máme na seznamu ještě šest poslanců, Prosím vás, abyste se omezili na dvě minuty, tak abychom měli možnost eh, poslechnout si odpověď pana komisaře. A nejprve pan Malevič, prosím, máte slovo, nebo paní Malevič. Eh, ano, děkuji. Vítejte, pane Katajnene. Mám otázku týkající se synergií mezi EFSI eh, a fondy ESI. Pokud se podíváme na projekty, které jsou financovány, budou financovány z fondů EFSI, tedy veřejně financované projekty, tak tady počítáme s kofinancováním. Ne pouze pokud jde o tu národní část financování, ale také o tu další eh, přípustnou část financování, pokud se podíváme na soukromé projekty, které by měly být financovány z fondu EFSI, tak tady máme pravidla pro státní pomoc. A v souladu s pravidly pro státní pomoc nemůžeme použít další zdroje, jako je například EFSI. A kromě toho tu platí obecně odlišná pravidla, protože potřebujeme různou projektovou dokumentaci eh, pro eh, projekty EFSI nebo projekty financované z fondu EFSI a projekty financované z fondu ESI. To znamená, že eh, je to skutečně odlišné. Proto bych se chtěla zeptat, jak navzdory všem těm rozdílům bude v praxi synergie fungovat. Ráda bych vám dále poděkovala za to povzbuzení. Že vy jste nás požádala, abychom v našich zemích více hovořili o možnostech, které skýtá eh, fond EFSI. Domnívám se, že bychom o tom měli hovořit i v zemích, které v tuto chvíli nejsou členy Evropské unie, ale které by mohly fond EFSI také využít. A byť vím, že jste navštívil celou řadu členských států, tak eh, bych ráda řekla jednu věc. Možná, že až budeme organizovat nějakou konferenci, tak by bylo dobré, kdyby přijal někdo od vás nebo z Evropské investiční banky a kdyby vysvětlil, jaké jsou možnosti takového financování. Děkuji, pan Vogn, prosím. Ano, Děkuji paní předsedkyně a děkuji panu místopředsedovi, že přišel zase mezi nás. Je to tedy poprvé, eh, kdy řekl, že tady tedy nebude žádná komplikace mezi EFSI eh, a fondy ESI. Já jsem tedy velmi rád, že jste to vyjasnil. Je to příležitost, eh, jak skombinovat fond EFSI se strukturálními fondy. Bylo by dobré, kdyby se nám dostalo nějakých případů, příkladů, jak to eh, v praxi probíhá. Vy jste zmínil poradenské služby. Mohl byste o tom říci něco víc? co to znamená. A druhá věc, o které chci hovořit, to je revize víceletého finančního rámce. Já jsem ze Spojeného království a byl bych velmi rád, kdybych tedy viděl vaše návrhy do eh, konce června. Uh, Eh, ale počkám tedy do té doby. Pokud jde o ten obsah, tak víme, že bude velmi obtížné dosáhnout nárůstu v plateb ve víceletém finančním rámci, proto bude důležité, abychom řešili i jiné možnosti ze strukturálního hlediska. Vy jste například zmínil pružnost, flexibilitu, což je důležité. Musíme eh, také řešit ty prodlevy v platbách. Možná, že pro eh, lidi jako takové je to někdy komplikované, musíme najít řešení i pro ty příjemce. A třetí věc, kterou chci zmínit během dvou minut, to je budoucnost fond, uh, uh, politiky soudržnosti. O tom již hovořila Konstance Krell. Já si myslím, že pro náš výbor je eh, důležité, abychom si eh, uvědomili, že politika soudržnosti je důležitá z politického eh, finančního hlediska a to pro regiony. Je důležité, aby lidé viděli ve svých regionech ty cedulky, že něco tedy financovala Evropská unie a proto si myslím, že politika soudržnosti bude potřeba i do budoucna, ale zároveň potřebujeme eh, se mm, posunout k systému nebo se přiklonit k systému, který bude více zaměřen na výsledek. Nechceme i nadále automatické eh, pokuty za projekty, které eh, se nepodařily. Já si myslím, že tady musíme postupovat s větší citlivostí. Jak už jsem řekl, pro nás je velmi důležité, abychom do budoucna tako, uh, ukazovali, že pokud chceme chránit evropský rozpočet, tak musíme zároveň ukazovat uh, výsledky, které eh, kterých bylo díky evropskému rozpočtu dosaženo. Uh, takže proto potřebujeme rozpočtování orientované na výsledek. Děkuji, děkuji. Nyní paní Rodriguez, prosím, máte slovo. Děkuji vám za vaši přítomnost, pane komisaři. Já teď nechci hovořit o zásahu v portugalských bankách, protože to skutečně mělo u nás negativní dopad, zejména na Madejře. Ale já bych teď ráda hovořila o velice odlehlých oblastech. Protože vím, že pan komisař věnuje velkou pozornost těmto regionům, které taky mají mimořádnou úlohu v Evropské unii. Nicméně tu stále máme strukturální problémy, které se velice obtížně překonávají. Je zapotřebí se nad tím zauvažovat, abych tak řekla. Jedná se totiž o regiony, které jsou stěženy migrací, nezaměstnaností, nemají především tedy kvalifikovaný eh, personál a Eh, tyto regiony mají tedy problém s tím, jak být konkurenceschopné oproti ústředním regionům EU. My nemluvíme o um, odlivu mozku, ale přímo o emigraci. Jak můžeme mluvit o konkurenceschopnosti, pokud některé z těchto regionů se dostanou, pokud to tak mohu říci, do Evropy jen letecky, do, na kontinent se dostanou jen, jen eh, letecky. A to znamená, že například pro ty produkty, které se vyrábějí na těchto místech, je velice obtížné a nákladné eh, je eh, dostat na trh v kontinentální Evropě. Eh, může zde být kromě článku 349 nějaká eh, pozitivní diskriminace, která by umožnila eh, větší hnací sílu těmto velice odlehlým oblastem. Evropský sociální fond takto ještě nedosáhl území Madeiry. Ústřední vláda říká, že zodpovědnost leží na Evropě. A když se na to zeptáme komise, tak slyšíme pravý opak. Co se pak týče eh, té eh, revize různých programů, tak eh, diskuse musí jít hlouběji. Musíme hovořit například i o revizi programu s Tureckem. Protože když řekneme, že politika soudržnosti se zakládá na výsledcích, tak se musíme podívat také na ty postupy, na procedury. Eh, protože někdy chceme dosáhnout stejného cíle, ale ty výchozí podmínky jsou zcela odlišné. Pro eh, velice odlehlé oblasti já nežádám více peněz ale přála bych si, abychom měli strukturální, strukturované řešení pro tyto oblasti. Protože pro některé, například eh, eh, oblasti, které mají svoji administrativní autonomii, některé mm, eh, makroekonomické podmínky mohou fungovat dobře. Ale pro Madeiru to například takto nefunguje. A také co se týče sankcí, proč to nejsou jiná kritéria, která by brala v úvahu například respektování lidských práv? Eh, paní předsedkyně, děkuji pane místo předsedo za vaše laskavá slova. Samozřejmě je to nedostatek komunikace a eh, díky vašemu úsilí se snažíme eh, to vylepšit, zvláště to, co se týče, týká obou fondů, EFSI strukturálních fondů. Ale chtěla bych zmínit, že je tady také nedostatek mír absorpce a nedostatek managementu v celé řadě členských států. A mm, jako příklad bych ráda uvedla E, některá e, údaje, které jsou z Řecka. E, podle nedávné zprávy, která byla předložena řeckým ministerstvem pro hospodářství komisi, z 5,1 miliard regionálních operačních programů to bylo pouze 0,49 bylo absolvováno A pak také je to 13,5 miliard eur, které pocházejí ze sektorálních programů, ale jenom 1,63 bylo um, absorbováno. To, to, o to jde. A chtěl bych se nejprve zeptat, jestli počítáte s nějakými konkrétními iniciativami tak, abychom um, mohli, aby členské státy mohly absorbovat prostředky, aby mohly pokračovat s konkrétními um, programy. A druhá otázka se týká vaší poznámky o tom, jak můžeme využívat prostředky z MMF tedy obálka pro členské státy. Eh, členské státy by se měly znovu podívat na své vlastní obálky a ráda bych se zeptala, jestli máme nějaké příklady. Vím, že Itálie eh, se ujala iniciativy, která se vztahuje na využívání financování MMF, tak aby se potý, mohla potýkat se současnou prchlickou krizí, ale nějaká žádost třeba z Řecka nebo od někud jinut přišla. Děkuji. Děkuji, paní Michel. Ano, děkuji. Vy vyzýváte k tomu, aby byl FC se byl větší známost. Ano, s tím vám souhlasím, ale um, abychom mohli um, o něčem informovat, musíme o tom být um, přesvědčeni. A musím upřímně říct, že naše současné rešerše a také to, co eh, vy jste dnes tady zcela konkrétně nabídl, to mě přesvědčilo relativně málo co do účinnosti. Uh, Projekty EFSI um, um, z eh, Evropské eh, investiční banky, na to jsme se jednou podívali a tady pod vyčíslenými projekty máme celé, dva evropské, celé dvě evropské země, které jsou zastoupeny a máme dojem, že využití mm, eh, z EFSI se spíše váže na velké projekty mimo jiné mm, také tady v tom vidím svou vlastní zemi Německo. A proto bych měla zcela konkrétní otázku na vás jestli skutečně eh, jste přesvědčen o tom, že z EFSI by měly eh, profitovat ony regiony, kde investice jsou obzvláště nízké, po případě eh, kde potřeba dohnat situaci je obzvláště silná. Musím říct si, že u nás Eh, nemohu to vůbec vyvodit eh, z těchto poznámek. A třetí otázka, ráda bych od vás věděla něco, co souvisí s předešlou otázkou úzce. Jak to vypadá mimo jiné s využíváním prostředků z EFSI v Řecku? Myslím si, že v těch, mezi těmito projekty nalézám jeden jediný eh, z Řecka. Je tady, existuje cílená podpora investic, která dosud, které dosud nemohly být realizovány Tady bych vám byla velmi vděčná, kdybyste na tohle mohlo konkrétně odpovědět. Děkuji. A poslední otázka, pan Masko. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Pane místo předsedo komise, především bych chtěl poděkovat a také eh, kolegům za to, že jste přišel eh, mezi nás hovořit o mm, Fondu soudržnosti a regionální politice. Já bych také chtěla hovořit o velice odlehlé oblasti, pokud eh, já eh, pocházím. A podobně jako kolegyně Rodriguez bych chtěl mm, podpořit to, co ona říkala. A také bych chtěl poznamenat, že vy jste hovořil o tom, že velice odlahlé oblasti nemají ty příležitosti, které by zde byly možné. A také jste nás vybídla, abychom o tom hovořili, aby se lidé dozvěděli o těch příležitostech, které mají. A já mohu říci, že tak eh, činím. Ale teď bych se vás chtěl zeptat, Ehm, ohledně jedné věci týkající se Fondu soudržnosti. Můžete nás dnes ujistit? Eh, protože my slyšíme po chodbách tyto věci. Jak to bude s těmito fondy? Protože je to určitý neklid. Je to finanční nástroj, který mi připadá jako výmluvný nástroj zakladajících hodnot EU protože byl dán k dispozici solidaritě. A solidarita to není jen prázdné slovo. To pro mne, jako člověka, který pochází z ostrovní oblasti, opravdu není jen prázdné slovo. E, nyní sledujeme všechny tyto e, příspěvky a mm, chtěli bychom vás požádat, zda nám můžete dát určitou záruku nebo ujištění, e, jak to s těmi fondy bude, protože tu je určitý neklid. Děkuji mnohokrát. Dovolte mi, abych mm, ještě řekla e, pár vět jako členka výboru regie a abych mm, konstatovala, že nebudu klas už otázky, které byly položeny. Uh, obdržíme odpověď, doufám, v blízké budoucnosti, ale chtěla jsem ještě prohlásit, že vím, že eh, synergie mezi EFSI a, a Evropským strukturálním fondem je v Bulharsku velice populární a doufám, že se mi dostane pomoci z vaší strany a ze strany e, vaší komise bude taková, se mi dostane porady. Takže to je takové prohlášení a teď e, vám dáme příležitost odpovědět e, v druhém kole. Děkuji. Nejprve k tomu, na co se ptal pan Vogen, pokud jde o ty poradenské služby. Ano, všechno najdete na stránkách, já jsem teď popletl tu zkratku, je to uh, eh, AI, EIAH. Aha. Uh, je to zkrátka stránka, kde jsme sezbírali veškeré expertní informace z Komise a z Evropské investiční banky. Je tam telefonní číslo, e-mailová adresa nejbližší kontaktní osoby, uh, v relevantní situaci. Já už si nepa, nepamatuji aktuální čísla, kolik eh, smluv bylo uzavřeno, ale myslím si, že zhruba 150 a 70 z nich je ze soukromého sektoru. To znamená, že eh, ty poradenské informace se týkají jak soukromého, tak veřejného sektoru. Co probíhalo do posud? Co se dělo do posud? Šlo o pomoc veřejným orgánům při rozhodování o projektech v oblasti PPP, to znamená soukromého veřejného sektoru, eh, partnerství soukromého veřejného sektoru, tak aby to bylo co možná nejúčinnější, nejefektivnější. Kromě toho se účastnili projektů Mm, nebo se snažili o to, aby ty projekty byly eh, přístupnější pro jiné partnery, aby tedy nacházeli nové možnosti eh, financování, aby radili eh, příjemcům, jak finanční prostředky získat, jak kombinovat EFSI a Evropské investiční a strukturální fondy, ale nepochybně bychom se mohli ještě vylepšit, tak abychom zohlednili různé potřeby různých členských států ale také různé potřeby, pokud jde o soukromý sektor, to znamená různé zájmy eh, veři, eh, soukromého sektoru. Ty vzdálené regiony. Kolegyně by vám určitě lépe vysvětlila, co se stane se strukturálními fondy, které byly určeny pro nejvzdálenější regiony, ale mohu vás v tuto chvíli ujistit, že naše fondy, tedy eh, že finanční prostředky nebudou nejvzdálenějším regionům eh, ubrány, že se nestane nic dramatického. Eh, jak už jsem řekl, je vždy velmi důležité, abychom zhodnotili, jestli nemůžeme něco naplánovat lépe, tak abychom dosáhli lepších výsledků. Uh, Neznamená to, že se všechno rychle změní. Jak jste sami řekli, tato diskuze je vyjádřením evropské solidarity. Ne pouze tím, že pomáháme lidem žít každodenní důstojný život, ale také tím, že investujeme do budoucnosti těchto regionů a že pomáháme tamnějším obyvatelům v tom, aby se zlepšila jejich kvalita života a aby se zlepšily například pracovní podmínky nebo jejich situace na trhu práce v těch nejvzdálenějších, v těch odlehlých regionech. Vy jste minulý týden ve Štrasburku hovořili o specifičnosti těch odlehlých regionů. Já eh, chápu, jaká je jejich situace, ale zároveň musíme mít na paměti nejrůznější aspekty, když rozhodujeme o těch strukturálních fondech. Musíme myslet na to, abychom dosáhli těch nejlepších výsledků. Pokud například využíváme EFSI v těch odlehlých regionech pro financování malých a středních podniků, takto tedy může probíhat prostřednictvím banky v té hlavní zemi. Nemusí tam být žádná zvláštní smlouva, zvláštní dohoda s bankou, s tou místní bankou v odlehlém regionu. Může to být realizováno prostřednictvím banky v té eh, tedy hlavní zemi. Pokud jde o absorpci ve členských státech a s tím zpěté problémy a úkoly, já vím, že Paní komisařka Kretu na těchto otázkách pracuje. Já osobně nejsem specialista v této věci, to znamená, že eh, pouze řeknu, že je potřeba zlepšit kvalitu poradenských služeb. To je jedna z věcí. To, o čem hovořila paní Styraky, je velmi dobré. Někdy je velmi frustrující pro všechny strany, Eh, když se snažíte pomoci, když eh, se druhá strana snaží tu pomoc přijmout, ale něco mezi tím to celé znemožní, nebo takřka znemožní. Možná, že je to otázka dalšího vzdělávání lidí, tak aby se naučili ty nejúčinnější postupy, které jsou využívány ve členských státech, tedy to, jak jsou ty strukturální fondy spravovány jinde. Pokud eh, fond se zatím nepřesvědčil, a eh, jde tedy o to, jestli fond EFSI může být určen pouze na eh, podporu velkých projektů. Může být určen na podporu jak velkých, tak velmi malých projektů. Pokud hovoříme o těch malých projektech, tak myslíme především na malé a střední podniky a tam potřebujeme určitého mediátora. Evropská investiční banky řek, banka řekla, že pokud eh, tedy chcete se ucházet o prostředky z EFSI, tak eh, by to bylo omezeno na 20 milionů. Eh. Evropská investiční banka nemá tolik personálu, aby se tím tady zabývala a v každém případě je to tak, že nejmenší úvěr, o kterém jsem hovoři, uh, slyšel, a který tedy nějaký zprostředkovatel poskytl, se, byl ve výši 90 eh, tisíc. To znamená, že skutečně to eh, můžou, mohou být velmi nízké částky, ale vždycky tedy potřebujeme nějakou banku, která to realizuje. Pokud je o nárůst, tak už jsme měli dva projekty, ze kterých máme velkou radost. Jeden je eh, z průmyslové oblasti eh, z potravinářského průmyslu a druhý se týká malého a středního podniku. Je tu tedy dohoda mezi tím zprostředkovatelem a příjemcem, že se tedy eh, poskytne financování partnerovi. My se tedy, my o tom jednáme jak se soukromým sektorem, tak s bankami, tak aby to bylo možné, abychom zavedli například platformu pro infrastrukturní projekty v oblasti cestovního ruchu nebo v kterékoliv další oblasti, kde to bude potřeba. Výsledky jsou podle mého názoru v tuto chvíli poměrně přesvědčivé, nicméně stále ještě musíme zvyšovat povědomí. Každý týden se setkávám s celou řadou lidí, kteří o fondu EFSI slyší poprvé. Ve své předchozí kariéře jsem se naučil, že jakmile jste eh, plný Eh, svého vlastního, své vlastní informace, své, svého vlastního poselství, eh, tak to můžete eh, předávat dál. To znamená, že pojďme to tedy předávat dál, pojďme v tom pokračovat. Ano, děkuji, děkuji, že jste mezi nás přišel. Ano, všechno si najdeme na webové stránce, ale kdy tedy dostaneme nějaký, nějak, nějak, takovou úplnou revizi v polovině období, jak, jaký datum tady stanovíme? Jaké datum stanovíme? EIB will provide you... EIB vám poskytne posouzení EFSI na pravidelné bázi. Řekl bych, že to bude někdy v červnu. Je to v předmětem legislativy. Je to pravidelná překládání zpráv komisi, ale také Evropskému parlamentu. Ale mm, podíváme se na budoucnost EFSI podle eh, mm, regulace nejpozději v březnu příštího roku, ale jakmile budeme připraveni takže bych eh, rád využil veškerého času, který bude k dispozici, abychom analyzovali silné a slabé stránky EFSI a pokud tady bude potřeba mm, udělat něco jinak nebo změnit nařízení, ale nařízení samo Tady, to, tady máme posouzení, to posouzení o pokračování EFSI by mělo nebo musí přijít do března příštího roku. Děkuji vám. Děkuji, děkuji panu Katajnenovi a děkuji za to, že jste se mezi nás dostavil i za tuto diskuzi. Bylo to velice zajímavé, užitečné. Eh, doufám, že to nebylo naše poslední setkání. Jste vždy vítán na zasedání výboru REGI. Děkuji vám ještě jednou. Okay. Tak, dobrá. Dovolte mi, abych mm, ukončil naše dnešní zasedání. Dámy a pánové, další bod na našem pořadu jednání je bod ostatní. Máme něco pod bodem ostatní, není tomu tak? Příští e, zasedání bych vám chtěla připomenout, že e, ho máme zítra. E, mimořádné zasedání od 19 hodin budeme se soustředit na výměnu názorů s místopředsedou Evropské komise Dobrovským. A teď ukončuji veřejnou část našeho zasedání výboru REGI a budeme pokračovat in kamera se eh, setkání koordinátorů. Chtěla bych poděkovat tlumočníkům jménem vás všech. Děkuji.